Uh, let's start. Good morning to you all. Well, we'll start by point 10 of our agenda, WTO Ministerial Conference. Takže, dámy a pánové, dobrý den. My teď vlastně musíme hlasovat o návrhu uh, ústní otázky uh, na sedmou ministerskou konferenci VTO. Eh, ústní otázce byly ještě, k ústní otázce byly ještě přiloženy pozměňovací návrhy v počtu čtyř. My bychom teď o nich měli hlasovat. Eh, někdo chce eh, hlasovat en bloc? Ne, takže se do toho pustíme. Ústní pozměňovací návrh číslo jedna. Je někdo proti? Kdo je pro? Kdo se zdržel? Dobře, takže jeden hlas proti, návrh je přijat. Pozměňovací návrh číslo dvě. Je někdo proti? Eh, zdržel se někdo hlasování, takže vnímám to tak, že všichni ostatní jsou pro. A teď tedy dvojka eh, se spojí s ústním pozměňovacím návrhem 2. Odstavec 2. Ústní pozměňovací návrh. Ne, jsem u čísla 2, u dvojky od Harlema Dezíra. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jeden hlas proti. Odstavec 2, pozměňovací návrh 3 od Harlema Dezíra. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jeden hlas proti. Odstavec 3, pozměňovací návrh 4 od Harlema Dezíra. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže jeden hlas proti. A konečné hlasování k takto pozměněnému ústnímu dotazu pro, proti, zdržel se. Takže s jedním zdržením se je tedy návrh ústní otázky pozměněné přijat. Takže, dámy a pánové, teď se můžeme vrátit k bodu číslo 7, eh, na kterém jsme se shodli, že ho přeneseme na dnešek, odložíme na dnešní dopoledne. Jedná se o systém GSP+, výměna názorů na případ Sri Lanky a Kolumbie. Společenství poskytlo doložku nejvyšších výhod rozvojovým zemím v rámci eh, svého systému GSP a to již od roku 1971. Evropský parlament byl konzultován ohledně návrhu usnesení rady a e, můj předchůdce Markov, pan Markov, e, byl autorem návrhu stanoviska, e, které bylo přijato na plenárním zasedání parlamentu 5. června 2008. Jedná se o e, režim zvláštních pobídek za e, účelem e, zvýšit ekonomickou aktivitu a GSP plus znamená tedy další snížení, případně úplné vypuštění dovozních cel. A tedy tyto země, které by měly být předmětem tohoto specifického eh, zacházení, musí splnit určité povinnosti, eh, musí tedy ratifikovat a implementovat povinnosti v příloze 1, ratifikovat a implementovat eh, příslušné úmluvy a prováděcí opatření a přijmout systém pravidelného monitoringu a musí být tedy země zvláště citlivé, vulnerable country. Dočasně může být odejmut některý z těch, některá z těchto výhod, či všechny, pokud země tedy již neimplementuje příslušné eh, mezinárodní úmluvy a dohody. Takže teď se můžeme zabývat jednotlivými těmito zeměmi. Sri Lanka eh, využívá eh, GSP Plus od roku 2005. Ve světle dostupných informací eh, komise eh, došla k názoru, že je opodstatněné přikročit k šetření ohledně implementace případného nedodržování lidských práv v světle událostí v roce 2008. Komise dokončila své šetření, přijala zprávu ohledně tohoto šetření 19. října letošního roku a zjistila, že tedy příslušná vnitrostátní legislativa začlenila mezinárodní úmluvy, ale tady mezinárodní e, akt o lidských a občanských právech a také o případném nelidském zacházení a úmluvu o právech dítěte Tyto dokumenty nejsou efektivně implementovány ve vnitrostátní legislativě Sri Lanky. Ve světle tohoto e, zjištění se komise rozhodla e, uvažovat o částečném, o částečném e, stažení či Eh, neplatnosti některých eh, či všech eh, těchto preferenčních opatření. Co se týče Kolumbie, tak byly vyjádřeny pochybnosti o dodržování lidských práv v zemi, především o dodržování odborářských práv a e, komise by měla předložit e, výsledky svého šetření e, v, na Sri Lance a v Kolumbii na Evropskému parlamentu ve světle obvinění, která byla učiněna. Takže teď bych chtěl dát slovo panu Petru Thompsonovi z komise, který, kdo tedy si vezme slovo? Pan Thompson, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto příležitost se k vám obrátit a promluvit k vám dnes a rovněž bych vás chtěl eh, vám chtěl poděkovat za vaše slova úvodem, protože to byla opravdu dobré, ehm, eh, dobrá informace o stávající situaci, o tom, k čemu vedlo eh, naše šetření a možná, že bych měl začít se Sri Lankou, když dovolíte. Dovolte, abych eh, řekl pár slov, protože si myslím, že vy jste vlastně to hlavní již řekl. Šetření bylo zahájeno koncem roku 2008 a za ten necelý rok se nám podařilo toto šetření dovést k závěru. Myslím si, že je důležité ještě jednou tady eh, říct, o čem jsme hlavně snažili zjistit informaci. Jedná se tedy především o, eh, o úmluvy. Eh, jedná se tedy o úmluvu o dodržování lidských práv, úmluvu o právech dítěte a zpráva byla komise komisí přijata poměrně nedávno, je teď dostupná e, veřejně a byla také předána parlamentu. Já si myslím, že je v podstatě dost vypovídající a e, k tomu, co jste vy zmínil, e, ještě musím tedy dodat, že jsou tady tři problematické oblasti a teď to skutečně hodně zjednodušuji. Eh, pro podrobnosti se musíte eh, obrátit na zprávu. Za prvé, eh, komise dospěla k závěru, že je poměrně dost nedostatků v právním a institucionálním rámci Sri Lanky, takže se nedaří úplně implementovat ty tři mezinárodní texty, které jsem zmínil. Některé povinnosti nejsou dostatečně transponovány do vnitrostátního právního řádu a další jsou vlastně teď Eh, jejich váha je snížena tím, že byly přijaty eh, určité vládní vyhlášky, eh, mimořádné vládní vyhlášky, které nedovolují jejich plnou implementaci. Za druhé bylo prokázáno, že po delší dobu, hovoříme vlastně o e, době od roku 2005 až do roku 2009, docházelo k výrazným e, problémům v implementaci povinností e, v oblasti lidských práv na Sri Lance v, klíčov, v některých klíčových oblastech. Například zpráva ukazuje, že docházelo k značným nedostatkům v institucionálních eh, a justičních strukturách a eh, při vyšetřování nedodržování lidských práv a eh, při pohánění příslušných obviněných a k soudním tedy k soudnímu eh, šetření a případnému usvědčení. Takže eh, obecně řečeno zpráva dochází k závěru, že docházelo na Sri Lance k závažným pochybením. Během celého vyšetřování eh, Sri Lanka, a myslím si, že mý kolegové to mohou ještě potvrdit, šla cestou nespolupráce s vyšetřovacími týmy. Sri Lanka, pokud má opravdu Eh, využívat GSP+, tak musí podat žádost a při eh, podání této žádosti musí také zdůraznit, že operuje v rámci určité právní struktury. A eh, Sri Lanka se rozhodla jít cestou E, nevybrání si té formální spolupráce. My jsme komunikovali i po diplomatické e, linii a docházelo tedy ke kontinuálnímu paralelnímu dialogu e, s velvyslancem, se všemi kolegy pana velvyslance a Eh, prostě komisi byly poskytovány různé dokumenty, takže pokud chcete, eh, byly tady určitý eh, kontakt a dostávali jsme určité materiály, i když to vlastně nebylo po té úplně nejoficiální linii. Zpráva byla vydána během víkendu, nám Sri Lanka poskytla velice obsáhlý dokument. Já jsem ho opravdu dostal během víkendu, takže my jsme se jím teď začali zabývat. Jedná se o velmi obsažný text, kterým se, který se zabývá těmi jednotlivými tématy naší zprávy a my toto skutečně velmi vítáme. Takže situace je taková mezi komisí a Sri Lankou, že my vlastně s nimi nadále pokračujeme v dialogu. Jsme velice vděční za eh, dokument, který jsme dostali během během víkendu. Já to teď zatím ještě nechci eh, komentovat, protože jsme celý text neprostudovali. Budeme pokračovat, doufáme co nejdříve eh, tak, abychom se dostali do situace, kdy budeme moci konstatovat efektivní implementaci všech těchto tří úmluv a eh, nápravu těch jednotlivých nedostatků, které jsou v našem dokumentu popsány. Takže Dialog nadále pokračuje a zároveň také eh, bereme na vědomí, že byl napsán dopis prezidentovi Parusovi a eh, že tedy v tomto směru je i parlament o těchto věcech informován. A pokud bych mohl, tak bych se teď zabýval Kolumbií. Pokud jde o Kolumbii, tak žádné vyšetřování nebylo zahájeno, pouze abych vám to všem připomenul. To znamená, Znamená to, že vše je v pořádku v Kolumbii? Odpovědě ne, nikoli. Panují tam velké otazníky ohledně eh, účinného implementování eh, nástroje GSP+. Eh, pane předsedo, vy jste se dotkl otázky práv odborů a k tomuto konkrétnímu bodu mohu říci, že v červnu 2009 konference ILO vyjádřila své ocenění nebo uznání um, pokračující práci vlády Kolumbii um, ve snaze uh, překonat problémy, které teda brání v účinném uh, provádění intervencí ILO. Uh, v tomto ohledu teda ačkoliv si uvědomujeme problémy, eh, máme i pozitivní a perspektivní dialog s nimi a jako vždy v těchto záležitostech eh, velice spoléháme na eh, instituce jako takové pokud jde teda o lidskoprávní instituce, dále eh, ILO a OSN. A pokud se budou věci nadále vyvíjet pozitivně, tak v této chvíli nevidíme, neshledáváme důvod pro zahájení eh, vyšetřování bez ohledu na komentáře členů tohoto výboru nebo parlamentu jako takového. A nyní dovolte, abych eh, se věnoval dialogu s Kolumbií, poněvadž když se země stanou příjemci, tak komise svou práci nezastaví a e, nepřihlíží pouze e, pasivně. My nadále dialog vedeme, abychom zjišťovali, jaké nedostatky přetrvávají a jak je řešit. V případě Kolumbii, myslím, stojí za to o tom ztratit několik slov. My jsme vytvořili rámec dialogu s Kolumbií o případném zlepšení v implementování stěženích mezinárodních úmluv ve vztahu ke GSP+. A poslední jednání tohoto typu se konalo v srpnu letošního roku za účasti eh, ředitele eh, prezidentského programu Kolumbii o lidských právech a dále pak v září s viceprezidentem pro eh, pracovní právo a dále v říjnu s viceprezidentem pro mezinárodní záležitosti záležitosti. Takže jsme skutečně pokračovali v tom dialogu. Dovolte několik stručných bodů. Za prvé, vláda Kolumbie se pozitivně zapojila do dialogu a je odhodlána poskytovat informace o krocích, které vedou k zlepšení situace a souběžně, jak jsem již uvedl, v rámci revizního procesu ILO se očekává, že Kolumbie do konce letošního roku předloží zprávu o dosaženém pokroku. Za třetí, OSN vydalo konkrétní doporučení na adresu Kolumbie, která budou nyní muset být řešena vládou, například vymítit eh, masová zatýkání a eh, věznění eh, lidí a tak dále. Toto musí být teda řešeno. A v rámci dialogu o GSP plus také to v srpnu 2009 kolumbijská vláda předložila již dlouho očekávaný, očekávanou zprávu o eliminaci rasové diskriminaci a to nám skýtá nyní možnost pokračovat v dialogu OSN Kolumbie. Takže pokud vláda bude spolupracovat pozitivně s ILO a OSN, a bude se angažovat ve snaze eh, dosáhnout řešení v případě přetrvávajících nedostatků a bude také eh, jednat podle doporučení ohledně teda vlády, eh, pardon, legislativy a praxe, tak komise neschledává nutnost zahájit šetření. Nicméně my si vyhrazujeme právo, proto to všechno budeme nadále sledovat velmi bedlivě situaci a jestliže se věci vyhrotí, zhorší výrazně, důrazně, tak budeme muset přehodnotit naši pozici v této věci. Tolik teda ty dvě země, které jste citoval, pane předsedo, samozřejmě jsou zde i jiné, o nichž bychom mohli hovořit, ale eh, z důvodu stručnosti na tomto místě skončím. Děkuji. Děkuji a nyní zahajuji diskusi členů výboru. Začneme Davidem Martinem. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak jste uvedl vy i pan Thompson, GSP je důležitý nástroj, je to jakýsi cukr i byč, pokud jde o dodržování lidských práv, pracovních podmínek a tak dále a vůbec standardů. věrohodnost systému GSP Plus záleží samozřejmě na pravidlech a na dodržování těchto pravidel ze strany příslušných zemí. Je také důležité, abychom zůstali kompatibilní s VTO, s pravidly VTO a tady také je možnost pro uplatňování GSP. Takže z hlediska věrohodnosti našeho systému a také regulérnosti našeho systému je důležité, aby ten systém fungoval dobře. Já se domnívám, že komise mm, skutečně postupovali správně ve vztahu ke Sri Lance, má plné právo zahájit to vyšetřování. Já jsem tu zprávu prostudila studoval a dospěl jsem ke stejnému závěru. Ale stejně tak jako pan Thompson, vítám, že vláda nebo beru na vědomí, že vláda Sri Lanky na to přímo eh, nereagovala. Jestliže Sri Lanka eh, seriózně odpoví na kritiku zprávy a eh, začne uplatňovat opatření nápravy, tak nemusíme samozřejmě se uchvapovat a uplatňovat GSP+, ale pokud nikoli, tak samozřejmě GSP+, už nebude eh, oprávněný. A my přece chceme mír, chceme podporovat obnovu, ale nikoli za cenu lidských práv nebo práv eh, eh, pracovníků a eh, nikoli na úkor dětí. Pokud toto nebude řešeno systematicky a kontinuálně, tak už nemají mít právo na GSP. Pokud je pokud jde o GSP, tady jsem dospěl k jinému názoru než komise. Já souhlasím s tím, že není už důvod okamžitě teda pozastavit GSP+, plus, protože ani, to, ani systém to neumožňuje, ale eh, stále mm, nerozumím, proč komise eh, nemíní respektive stále odolává zahájení šetření. Já se domnívám, že by to bylo oprávněné. Samozřejmě um, jde o výsledek, ale já myslím, že tady jsou všechny důvody pro zahájení uh, vyšetřování a na základě nálezu potom je nutno uvažovat o důsledcích. Děkuji a nyní zelení Janič Grado. Merci, Děkuji, pane předsedo. Já jsem vyslechl velmi pozorně zprávu Evropské komise a i když tato zpráva člověka nepřekvapí, eh, tak ji zároveň shledávám jako velice šokující. Zdá se mi to velice šokující. Proč? Protože se nám říká, že obecně řečeno v Kolumbii nejsou problémy, protože kolumbijská vláda to tak tvrdí. A nebo se eh, činí odkaz na MOT, Eh, MOP, pardon, kde jsou také vlády velice aktivní. Otázka eh, ke komisi. Letos bylo eh, zabito 47 odborářů v zemi. Na základě jakých údajů komise dochází k závěru, že jsou nějaké problémy, eh, co se týče dodržování lidských a odborářských práv eh, Kolumbii. Musí kvůli tomu zemřít 100 lidí, 200 lidí, 300 lidí. Eh, myslím si, že přesto, že tady kolumbijská vláda co si deklaruje, tak by komise měla uznat, že je s dodržováním lidských práv v Kolumbii problém. Ještě jednou, cílem dnes není eh, tady definovat nějakou sankci. Cílem je zahájit určité šetření. A mně se zdá neuvěřitelné, že se eh, toto šetření nezačne proto, že kolumbijská vláda tvrdí, že k tomu není důvod. Já si myslím, že tady jde už o otázku morální a etickou. Zahájit eh, eh, šetření znamená eh, tedy mít přístup k všem zúčastněným stranám, aby se zjistilo, zdali se jedná o závažný problém. Chci připomenout, že všechny odborové organizace v Kolumbii žádají, aby, tato, aby toto šetření bylo zahájeno a my tedy ještě jednou žádáme také komisi, aby tak učinila. Děkuji. E, teď kolega Mendos. E, Děkuji, pane předsedo. Chci se vyjádřit krátce k několika bodům. V zásadě chci říci, že pozice komise není tak špatná, jak se zdá. Zástupci komise řekli, že jsou spokojeni s pozitivním vývojem kolumbijské vlády. Co se týče GSP+, tak je třeba ještě ratifikovat dohody, ale jde to tímto směrem. Chtěl bych doplnit pouze následující. Pokud chce komise doopravdy říci to, co jsem slyšel, Kolumbijská vláda říká, že Komise tedy říká, že kolumbijská vláda spolupracuje s organizací ILO, to je jistě pozitivní, ale je to možné nějakým způsobem dokázat? Či je možné dokázat, jak řekla komise, že s IOL nespolupracuje? Máme zde jistě ospravedlněnou kritiku situace lidských práv v Kolumbii, to jistě. Myslím si, a vycházím tím s tím informací, které má komise rovněž k dispozici, že bychom měli dopřát Kolumbii při nejmenším presumpci neviny. Máme zde kolumbijského velvyslance a chtěl bych říci, že osobně jsem toho mění, že bychom měli podporovat pokroky v Kolumbii v oblasti lidských práv. Kolumbie má nyní poslední příležitost ve světle našeho mínění v tomto výboru a mínění světlového společenství má nyní poslední příležitost znovu získat důvěryhodnost Kolumbie v otázce lidských práv. Presidente, así. Eh, muchas gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. jsme zde ve výboru pro mezinárodní obchod. Na to bychom neměli zapomínat. Hovoříme o lidských právech. Měli bychom jít zároveň ovšem realističtí. Komise a rada neříkají, že lidská práva dodržovaná nejsou. Kolumbijská vláda společně s Evropskou unii v otázce lidských práv stále spolupracuje. Od roku 2002 se Kolumbie vzdala systematického násilí. My, nám se tedy podařilo snížit násilí v Kolumbii. Kolumbie má problém s násilím zejména v chudinských čtvrtích. Tato dohoda má asi 0,5% až 2,5% dopady na snížení chudoby a tím snížení násilných činů. Dámy a pánové, my bychom měli tuto dohodu podepsat, měli bychom poskytnout Kolumbii šanci. Pokud to dodržováno nebude a bude i nadále docházeno k porušování lidských práv, tak já budu ten první, kdo se budu zasazovat pro to, abychom Kolumbii tyto preference opět odňali. Někteří z, zde přítomných bojují například za kolumbiánské embargo a mě to udivuje a myslím si, že to není dobrá cesta. Filip, ano, já se obávám, že asi nebudu souhlasit tady s váženými pány kolegy. Rád bych eh, ještě zopakoval to, co řekl pan Martin eh, před chvílí. Eh, na Sri Lance byla a je občanská válka a to bychom také měli mít na paměti. A rovněž tamilští tygři, na nich prostě není nic dobrého. Oni přišli s těmi Eh, kamikadze. A chci tady připomenout, že to byli tamilští eh, tygři, kteří eh, byli zodpovědní za zavraždění premiéra Indie. A když hovoří pan Martin o míru a usmíření prostřednictvím obchodu, tak dovolte, abych řekl, že teď nadešla chvíle, aby Sri Lanka eh, těžila z těchto eh, obchodních preferencí eh, s nadějí, že k těm rozdílům že, že ty rozdíly budou smazány právě e, obchodní a ekonomickou prosperitou. Víme, jaké hrozné věci se dějí za občanských válek. Máme tady španělské kolegy, kde e, pan Zapatero také vlastně v současné době ještě e, se snaží z minulosti ty jednotlivé duchy vyvolat, aby byli potrestáni. E, to jsou věci složité a ještě k těm lidským právům. E, ať se to zdá neuvěřitelné, tak u nás ve Spojeném království je většinové mínění proti e, zákonu o lidských právech a dokonce i proti Evropské chartě o lidských právech. A e, konzervativci také přišli s tím, že zákon o lidských právech bude, až přijdou k moci, e, zrušen. Já si to osobně nemyslím, ale prostě takhle to tak je. E, zatímco u nás ve Spojeném království jsou většinou všichni proti umluvě o lidských právech, tak já zároveň nemohu přijmout skutečnost, aby prostě jiné země byly předmětem hodnocení z pozice takovéto umluvy úmluvy a jejího dodržování či ne. U nás ve Spojeném království, alespoň tedy eh, moje, eh, moje strana a já, jsme proti tomu, aby Evropská komise ingerovala do vnitřních záležitostí dalších států. A pokud eh, komise zahájí nějaké šetření, eh, tak je to prostě nad rámec eh, mátu tohoto konkrétního výboru a myslím si, že možná by byl čas na to začít šetření ohledně dotací poskytovaných některým poslancům. Děkuji za pozornost. I'm Charles from GUE. A na řadě je zástupce GUE. Pane předsedo, já jsem pozorně naslouchal prezentaci komise a chtěl bych připomenout, že právě v minulém zasedacím týdnu ve Štrasburku jsme se dohodli na situaci na Sri Lance. Měli jsme společný návrh usnesení, který jsme předložili jakožto parlament a ve kterém jsme poukázali na tento eh, velice surový na tuto velice eh, realistickou zprávu komise. A myslím si, že by nebylo chytré a šikovné v tomto momentu říci, že je zde pozitivní vývoj, nebo snažit se o pozitivní vývoj. Měli bychom si rozmyslet přesně, jaké prostředky použijeme pro to, abychom se dosáhli zlepšení situace v této zemi. Pravda je, že tam došlo k občanské válce, ale musíme se také zabývat příčinami této války a musíme se snažit z dlouhodobého hlediska o to, aby jsme na Sri Lance nastolili mírové soužití všech eh, různých skupin obyvatelstva. Co se týče Kolumbie, bylo zde řečeno, že to násilí vychází zejména z chudinských čtvrtí. Z tohoto pohledu bychom se měli cítit vyzvánit k tomu, abychom popřemýšleli o tom, jakým způsobem by dohoda mohla přispět k tomu, aby došlo ke snížení chudoby. A zádlo, zároveň bychom se měli zabývat tím, že odbory, které jsou zastrašovány, jsou vlastně nučeny tím, aby netematizovaly chudobu. Proto si myslím, že by zejména v této době nebylo dobré poskytnout Kolumbii statut a SP, GSP, promiňte, měli bychom si spíše rozmyslet, jak jsme to již učinili v jiných zemích, pravděpodobně společně s podvýborem pro lidská práva, zda bychom neměli učinit slyšení, ve kterém bychom se zabývali sociální, ekonomickou a obchodní dimenzí tohoto problému. Měli bychom pozvat pana velvyslance, ale rovněž také i odboráře abychom v případě toho, že šetři, komise nechce zahájit šetření, tak abychom my jako poslanci si mohli udělat vlastní obrázek o tom, jaká je aktuální situace v této zemi. Děkuji. Gue, pan Zalsa. Děkuji, pane předsedo. Já jsem už včera něco eh, říkal o Kolumbii, nechci se opakovat, ale jak eh, špatné to musí být, ta situace eh, pracovníků, než komise EU uvěří, že vyšetřování formální je oprávněné. Je to mm, neuvěřitelné, že pouze letos máme tucty tucty odborářů, pracovníků, beroucích se za svá práva a práva svých kolegů a e, tito byli e, zavražděni pod záštitou vlády a komise se nedomnívá, že vyšetřování je na místě. Já skutečně e, Nevím, na jaké planetě se komise nachází, když jde o práva pracujících. Je to přece na dní. že pan Bush například uvedl, že vláda eh, Uribeho Eh, vlastně je eh, legitimní, ačkoliv eh, se dopouští různých vražd pracujících a je to financováno různými podnikatelskými zájmy. A komise stojí u toho a přihlíží. Pokud jde o Sri Lanku, Pan Thompson hovořil toho hodně, pokud jde o vyšetřování, které k němu se schyluje, ale musíme mít e, jasno. E, tamní vláda je skutečně diktátorská, ačkoliv se skrývá pod rouškou demokracie. Je to e, realita a je to realita i pro lidi z tamilské komunity, kteří usilují o právo na sebeurčení. Já samozřejmě nesouhlasím s tamilskými tygry, to ale tady není otázkou, ale otázka sebeurčení mm, mm, tamilské komunity musí být posuzována samostatně. A vlastně útlak této komunity je vlastně jádrem potírání lidských práv, vraždy novinářů, oponentů, mizení eh, těchto eh, eh, lidí. A to vše probíhá se znalostí nebo pod mm, dohledem vlády a bezpečnostních složek. Já se domnívám, že ten dokument, o němž eh, pan Thompson hovořil, eh, by měl být zveřejněn eh, nám všem a pak můžeme hovořit i s našimi přáteli na Sri Lance a uvidíme, jak to zodpovídá nebo nezodpovídá realitě v zemi. Bylo by zajímavé zjistit, vědět, jaký typ záruk poskytuje srílanská vláda ve snaze teda eh, zasloužit si ten status GSP, takže bychom se k tomuto tématu měli co nejrychleji opět vrátit. Děkuji. Pan Segri, já se omlouvám, že jsem se spozdil. Chci odpovědět na komentář o naší straně. Já jsem se nedomnívá, že to vůbec eh, je věcí diskuse. Měli jsme o tom diskutovat včera, ale chci říci, že v podstatě s vámi souhlasím, pokud je o Sri Lanku. Já jsem byl v Londýně, když eh, vybuchla bomba v obchodním domě Heroc a vím, o čem je terorismus, ale chci my jsme bojovali ve Spojeném království proti terorismu velmi dlouho a nikdy bych to nepodpořil, ale chci se zeptat komisi toto. Sri Lanská vláda nyní odpověděla na zprávu eh, Evropské komise a jaký je časový harmonogram, který mají a jestliže bude GSP plus pozastaveno, co mm, přijde na místo tohoto nástroje, čím bude nahrazen. Thank you. Děkuji. Pavlo Fab z EPP. Děkuji, pane předsedo. Promiňte, že se znovu hlásím ke slovu, ale myslím si, že to zachází příliš daleko. Situace v Kolumbii eh, je něco, co odpovídá lidským právům. Samozřejmě, že oblast lidských práv může mít zlepšena, ale musíme Kolumbii poskytnout tu možnost k tomu, aby to mohla udělat. Já pocházím ze Španělska, z jednoho regionu v Navaře a musí mě vždy hlídat dva tělesní strážci. Samozřejmě, že to není ideální situace, ale prostě život takový není. Život není ideální. Chceme kvůli tomu Španělsko vyločit z Evropské unie, protože musí mít tělesné strážce. Rozhodně ne. Musíme být realističtí, hledět do budoucnosti. Není možné zde zavádět perfekcionismus. Nicolo Rinaldi from... Nicolo Rinaldes Alde. Děkuji, pane předsedo. Chci se vyjádřit k otázce, kter- o které bychom zde vlastně měli diskutovat. Měli bychom být koherentní v rámci všeobecných postupů Evropského parlamentu. Teď ke Sri Lance. Před dvěma dny jsme měli na plenáce debatu o této situaci. Všechny politické frakce předložily usnesení, zde se jedná o komplexní jednání, ale nám se podařilo dospět ke společnému textu. V plénu jsme potom měli rozpravu o tomto tématu a někteří členové tohoto výboru také v rámci posledního plenárkového dne ve čtvrtek se této rozpravy zúčastnili. Potom se jednomyslně odhlasoval ten text, to usnesení a to je také naší pozicí. A myslím si, že bychom měli zohlednit mandát, pléna. Neměli bychom se odchylovat od toho, co bylo usneseno v plénu. A ještě k otázce GSP. Některé frakce již hovořily o tomhle problematice a je to také v usnesení, ale potom jsme se v rámci kompromisu shodli na tom, že v ohledně toho, že zde bylo 25 let občanské války, že zde operuje teroristická organizace, takže ve světle všech těchto skutečností je jasné, že došlo k porušování lidských práv, určitě i z hlediska armámy, ale země, která má za sebou takovýto vývoj, potřebuje nižní naší politickou podporu a ne překážky. Já hovořím o zemi, nehovořím o vládě, ale systém GSP je nástrojem, který a já jsem součástí členem pro Jižní názy, který bude mít eh, negativní dopad na výrobní sektor v zemi. A bude to mít dopad na občany, na pracovníky a na zaměstnavatele. A ještě jedna věc, o které se hovořilo v plénu. Položili jsme srílanské vládě celou řadu otázek. Zda například podniká patření k svobodě tisku. A zjistili jsme, že jsou zde i pozitivní aspekty toho, co dělá šrílanská vláda a šrílanská společnost. Po tak dlouhé době války došlo k válkám, došlo k přistoupení k úmluvě o nášlapných minách, potom došlo k implementaci plánu pro dodržování lidských práv. A náš parlament rovněž uznal, že nepřátelé Sri tedy tamilští tigrové, jsou teroristickou organizací. V tom usnesení, které schválilo plénum, se nic neříká k tematice GSP. Takže je to něco mimo kontext. My máme ten text, tu pozici, která byla odhlasována v plénu a toho bychom se měli držet. Děkuji. Ještě dřív, než dám slovo komisi, tak bych eh, rád učinil dvě připomínky. Za prvé, tato diskuze probíhá, protože GSP+, omlouvám se, říká předseda, znamená, že e, kromě e, prostě různých opatření ze strany Evropské unie e, příjemce tohoto režimu se zavazuje k implementaci a dodržování určitého počtu mezinárodních smluv a dohod, především v oblasti lidských práv. Zavazuje se k jejich dodržování. Takže my bychom se zcela jednoduše měli zabývat tím, zdali tyto země by měly i nadále být příjemci těchto preferenčních opatření. Proto tu diskuzi zde vedeme. A teď druhá připomínka. Tato diskuze eh, má za cíl, abychom se navzájem informovali, ale poté, co vstoupí v platnost Lisabonská smlouva, všechna implementace režimu GSP plus eh, bude něčím, k čemu se budeme muset postavit, vůči čemuž budeme muset přijmout určité stanovisko, určité, eh, určitý postoj eh, k případným rozhodnutím komise v tomto smyslu. A teď bych s dovolením dal ještě jednou prostor komisi Eh, zdali eh, k tomu nechce ještě eh, připojit nějaké další komentáře. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za vaše připomínky, které jste právě sformuloval. Nebudu hovořit příliš obšírně, protože tady zazněla celá řada stanovisek a já velice děkuji tomuto výboru za to, že si našel prostor k těmto, eh, k této výměně eh, názorů a že je takto formuloval. Já budu také své eh, kolegy a nadřízené v tomto směru informovat. Musíme si připomenout, že obchodní strategie zahrnují eh, také užití eh, obchodních eh, preferenčních opatření a vy jste o tom sám hovořil, pane předsedo. V případě GSP plus o ně musí země požádat a aby mohli být jejich příjemci, tak musí prostě jednoduchým způsobem Eh, se rozhodnout, eh, zdali ano či ne, přijmou určité mezinárodní normy a pak je musí implementovat v tom kladném případě. A to je celý základ eh, té stavby, na základě které nebo na které spočívá systém GSP. Eh, my nechceme v žádném případě eh, být soudci eh, sami o sobě. Je tedy třeba, abychom se obrátili zpátky a informovali příslušné mezinárodní organizace, u kterých jsou uloženy jednotlivé tyto mezinárodní úmluvy a nástroje. Já jsem tedy zaznamenal určitá stanoviska, určité obavy poměrně významné a my jsme také nikdy netvrdili, že tady nejsou ty významné obavy obavy a otazníky kolem implementace eh, jednotlivých těch norem. Co se týče Mezinárodní organizace práce, eh, tak tady bych chtěl připomenout, že se jedná o tripartitní organizaci, a odborové organizace jsou eh, v ní zastoupeny tím pádem. A ve vlastní zprávě MOP, a tady budu stručný, je řečeno, že Kolumbie eh, učinila určité kroky eh, směrem eh, k udržení dialogu s MOP. A z tohoto důvodu, a já se teď opravdu soustředím jenom na tu úroveň MOP, se prostě musíme snažit, aby ten proces byl nadále rozvíjen a ne ho nějakým způsobem brzdit a ingerovat do něj. Já vím, že to není úplná vyčerpávající odpověď. Jistě někomu nevystavujeme biankošek, co se Kolumbie týče. Jsou tam velké otazníky, jsou tam velké obavy, ale celé je to určitý proces, který byl eh, již zahájen, který nějakým způsobem funguje a je zásadní, aby mohl pokračovat musím říct, že jsem měl tady eh, zasechl jednu velice specifickou otázku eh, ohledně toho časového harmonogramu a dalších kroků. Takže asi tolik. Komise strávu, zprávu přijala, to jsem řekl, a teď tedy musí zvážit, zdali ano či ne, navrhnout eh, eh, pozastavení některých či všech opatření v rámci GSP+. Takže já samozřejmě to rozhodnutí za komisi nemohu učinit, ale pokud a jestli k to, až k tomu dojde, tak potom rada má dva měsíce na to, aby se rozhodla. Následně budou další, eh, bude dalších šest měsíců, než eh, tedy eh, budou ta opatření pozastavena jinými slovy, jsou tady určité, je tady určitý prostor kdy tedy je ještě možno eh, nějakým způsobem jednat. A pokud tedy je, eh, budou opatření GSP plus eh, pozastavena, tak vlastně budou platit nadále standardní opatření GSP. Takže asi tolik, pane předsedo, k té věci z mé strany. Děkuji za, tuto, za tento pozitivní příspěvek do naší diskuze velvyslanec Sri Lanky by si chtěl říct slovo. Bohužel vám slovo nedám, pane velvyslanče. My jsme se s veškerou úctou včera rozhodli, že bychom tak učinit neměli. Není to proto, e, že toto není e, formát veřejného slyšení a možná e, vyslechli jsme tedy komisi v tomto směru a možná do budoucna prostě se něco takového zorganizovat může. Všem děkuji a e, rozprava je ukončena. Pane předsedo, chtěl bych se zeptat, zdali, byste, zdali jste měli na jednání koordinátorů eh, možnost včera diskutovat eh, o eh, kontaktu s kolumbijskými odboráři. Ne, včera to diskutováno nebylo, předseda říká, byl, bude to předmětem nadcházejícího jednání koordinátorů. Jde o to, že během našeho e, nadcházejícího zasedání budou v Bruselu přítomní někteří vysoce postavení odborářští e, funkcionáři z Kolumbie. Možná, že bychom je měli pozvat. E, děkuji za tuto připomínku, beru to na vědomí a uvidíme, co se s tím dá dělat kolega Kaspary. Kaspar? Ne? Ne, prosím vás teď nebudeme znovu diskuzi eh, zahajovat. Já mám technickou poznámku. Pokud komise postoupí eh, a bude tedy odebírat preferenční statut eh, Sri Lance GSP+, tak pak hm, možná budou, pokud tak rozhodne předsednictví našeho výboru, pak možná bude velvyslanec Sri Lanky a jeho kolegové mít možnost se tady e, vyslovit na úrovni našeho výboru. Ano, beru to na vědomí. A teď mám několik návrhů. Ještě dřív, než se budeme zabývat makroekonomickými případy e, Gruzií, Arménií, Bosnou, e, Srbskem a tak dále, máme ještě na našem pořadu jednání výměnu názorů s japonským velvyslancem. On je již přítomen, takže já bych byl proto, abychom teď eh, se zabývali bodem 16 na pořadu jednání a pak se vrátili zpátky eh, k těm nevyřešeným bodům. Takže přeskočíme na našem pořadu jednání k bodu 16, hospodářské a obchodní vztahy EU a Japonska, výměna názorů za přítomnosti japonského velvyslance v Evropské unii. Je to pro nás eh, skutečným potěšením přivítat pana velvyslance Japonska, pana Nobu také Odana, omlouvám se, říká předseda, za výslovnost vašeho jména, pane velvyslanče. Jak víme, Japonsko je velmi významným obchodním partnerem Evropské unie, je pátým největším dovozcem eh, zboží z Evropské unie a čtvrtým největším dovoz, eh, vývozcem do Evropské unie. V roce 2004 eh, Evropská unie byla číslem 3 v dovozech do Japonska a číslem 2 ve vývozech ze země. V roce 2004 vývozy a devoz, vývoz a dovoz služeb z a do Japonska představoval 10,2 eh, co se eh, dovozu týče a 18,9 miliard euro, co se týče vývozu. Eh, je třeba si uvědomit, že zatím je situace ve prospěch Unie jsou tady stále ještě určité problémy pro, eh, a možnost pro hladší obchodní výměny. Nicméně naše vztahy eh, hospodářské obchodní jsou velmi dobré. Naše země jsou eh, velkými globálními hráči a jsou zeměmi, které prokázaly jedno z největších odhodlání zajistit zdravý a dobře fungující světový obchodní systém. Takže bilaterální spolupráce se také velmi přirozeně rozvinula Eh, na úrovni multilaterálních obchodních témat, především v oblasti VTO, kde Japonsko a Evropská unie sdílí stejné cíle a stejné obavy. V Japonsku došlo nedávno ke změně vlády. Nová vláda eh, jevila velký zájem eh, o posílení zahraničního obchodu a hospodářských vztahů s hlavními obchodními partnery. Japonsko má velké e, a široké možnosti, buď se může soustředit na silnější spolupráci s tradičními partnery, jako jsou Spojené státy nebo Evropská unie, nebo se může obrátit e, k těm nově e, objevujícím se a sílícím ekonomikám v regionu konkrétně v Asii. Hovoří se o možných vyjednáváních o dohodách o volném obchodu se Spojenými státy a Eh, Evropskou unii. Jsou tady obrovské obchodní možnosti pro evropské podnikatele v Japonsku a opačně to platí rovněž. Takže toto je něco, co by měla jak Evropská unie, tak Japonsko vzít v úvahu. Žijeme ve světě, který se hrozně rychle mění, kde se objevují nové eh, velmoce a je tedy víc než na čase promyslet, jak eh, posílit naše hospodářské vztahy s tradičními eh, partnery a jak je lépe zabezpečit světový obchodní systém. V tomto směru je také potřebí zajistit správné fungování světové obchodní organizace. A s těmito slovy bych teď již chtěl dát slovo panu Adanovi, eh, velvyslanci Japonska eh, u Evropské unie. Morning, uh, Dobré ráno, přeji všem členům parlamentu, dámy a pánové. Pane předsedo, jmenuji se Odano, jsem velvyslancem Japonska v Evropské unii a jsem zde, abych prohloubil a také rozšířil vztahy mezi Japonskem a Evropskou unii. Je mou radostí promluvit k vám všem ctihodným členům parlamentu v této věci. Včera se konala oslava 20. výročí pádu berlínské zdi. Byl to historický milník v mnoha ohledech který sebou eh, přinesl konec struktury studené války. Následně Evropská unie se rozšířila na východ zejména a dnes zahrnuje 27 členských států což představuje přibližně 500 milionů občanů. A došlo k konsolidaci organizačních a institucionálních struktur. Dnes Lisabonská smlouva je krátce před vstupem v platnost. Příští měsíce asi tak stane první setkání japonského lidu s Evropany eh, je eh, již 400 let staré. Před 400 lety nás eh, historie poučila, že Portugalci přinesli zbraně a pušný prach a pak Japonsko vyváželo například hedvábí, stříbro, zlato do Portugalska a Španělska. Takže Japonsko se eh, stalo obchodním partnerem vlastně od prvního kontaktu, od prvního setkání s Evropany. A pak přibližně eh, v kolem roku 1600 Japonsko vyslalo delegaci mládeže na portugalské lodi. Ta eh, se zastavila nebo zakotvila v Makao, Indonésii a Indii, Mozambiku a pak připlula až do Portugalska a pak Eh, šli Španělskem, Itálií až do Vatikánu, kde eh, se jim dostalo cti ehm, být přijatí papežem. Takže opět tady vidíte, jak Japonsko si zakládá na výměně eh, lidí a na dialogu s cílem udržovat dobré vztahy. A dnes Dovolte, abych stručně o popsal, eh, jak si stojí japonské hospodářství. Japonsko čítá asi 127 milionů obyvatel, obyvatel které žijí, kteří žijí zejména eh, ve městech, teda je to asi ehm, součet eh, britského a francouzského obyvatelstva. Eh, hospodářství činí asi 10 globálního HDP, což odpovídá asi německému a nizozemskému hospodářství dohromady. Došlo ke změně nedávno v japonské politice. Samozřejmě, že mnozí si uvědomují eh, i z vás si uvědomujete, že po první světové válce Japonsko utrpělo eh, velkou eh, recesi, a také po druhé světové válce. A od roku 2002 eh, se začíná ekonomika eh, zotavovat. Faktem je ale, že v září loňského eh, roku zaznamenala světová ekonomika velký propad a to se dotklo i Japonsku. Nyní teda konečně dochází k prvním známkám obnovy a také se to vztahuje na výrobní sektor a vývoz. Administrativa eh, Japonska uznává význam stabilizace hospodářství a zajištění zaměstnanosti. Nová vláda usiluje o udržitelný ekonomický růst, snaží se vlastně přesunout důraz z veřejných eh, pracovních eh, eh, z veřejných, veřejných projektů na podporu rodiny a také na zvyšování konzumace, respektive spotřeby domácností. V 80. letech 19, 20 století, když jsem žil v Londýně, se ještě nemohlo hovořit o japonsko-evropských vztazích bez odkazu na intenzivní obchodní konflikt v důsledku obchodního přebytku Japonska. A na pozadí eh, dovozních omezení, které bylo uvaleno některými evropskými zeměmi vůči elektronickým produktům Japonska, Eh, se vlastně vztahy poněkud zhoršily, ale Naštěstí je to už eh, pouze eh, jakási historická poznámka pod čarou. Nyní Evropa a Japonsko od druhé poloviny 90. let vstoupili do zcela nového světa a zahájili nové vztahy. V roce 2008 počet japonských eh, podniků působících v Evropské unii je přibližně 3200, včetně asi 750 výrobních eh, závodů, které sehrávají významnou roli při tvorbě pracovních míst eh, v Evropské unii a zaměstnávají více než 340 tisíc zaměstnanců tyto podniky vytvářejí také daňové příjmy mm, pro své komunity, města, obce. Dále eh, nepřímé investice Japonska do EU představují více než 15 miliard e, eur, což eh, znamená, že Evropská unie je významnou destinací japonských investic. Od roku 2007 Evropská unie se stala nejdůležitějším eh, investorem do Japonska. Japonsko dováží zboží z Evropy eh, v, eh, asi v rozsahu 7 miliard eur. Japonsko je nyní 6 šestou nebo sedmou vývozní destinací, šestou nebo sedmou největší vývozní destinací z Evropy po um, Americe, Rusku a e, Švýcars, Švýcarsku. E, to znamená, že obě mm, e, strany, Japonsko i Evropská unie, jsou na sobě značně závislé. Nyní k politickým vztahům. Nová vláda pana Hatojami usiluje o obnovení politických vztahů. Eh, náš mm, premiér se setkal s italským prezidentem Napolitánem, s Gordonem Brownem z Velké Británie, s panem Fischerem z Rakouska, s eh, nizozemským a dánským premiérem Rasmusenem a Balkenendem. Při příležitosti summitu G20 v Pittsburghu premiér Atoyama a prezident eh, a předseda Barroso seděli vedle sebe během pracovní večeře i premiér se zúčastnil v New Yorku v září eh, trojky, kde se setkal se švéd, švédským premiérem Biltem, španělským eh, ministrem zahraničních věcí eh, panem Solanou a Balkenendem a také se sešel s ministrem zahraničních věcí Milibendem Británie, finským ministrem zahraničních věcí, slovinským ministrem zahraničních věcí a s uh, Lordem Mandelsonem z Británie. A náš eh, ministr pro eh, hospodářství a obchod vedl celou řadu jednání se svými eh, protěžky z členských států EU a také navštívil Brusel teprve před několika týdny, kde vedl jednání s vice, místopředsedou mm, komise Perhojgnem a komisařem pro životní prostředí Dumasem. Takže si myslím, že jsme skutečně pokročili výrazně vpřed v posilování eh, vzájemných politických i ekonomických eh, vztahů oč vlastně e, usilujeme v posilování partnerství. Domnívám se, že jde o základní hodnoty a zásady, které sdílí jak Japonsko a Evropská unie, to je demokracie, právo, vláda práva, dobrá zpráva věcí veřejných, tržní ekonomika, udržitelný vývoj. Měli bychom uznat, že ačkoliv E, e, lidé věnují velkou pozornost vzmáhajícím se ekonomikám. Japonsko i Evropská unie jsou strategičtí partneři, které, kteří sdílejí tyto zásady a společné hodnoty a jsou stabilními prvky ve světové politice i světovém hospodářství. Společně můžeme sehrát důležitou roli eh, v boji proti řadě výzev, globálních výzev. Zastávající ekonomické a finanční krize Japonsko a Evropská unie skutečně postupují eh, bok po boku eh, při tvorbě vhodného finančního regulačního systému. Snaží se posilovat základy mezi mezinárodních finančních institucí v boji proti protekcionismu, v podpoře volného obchodu pod záštitou VTO a e, jednání o rozvoji Doha. Také mm, sdílíme hodnoty o ochraně spotřebitelů, životního prostředí a nezávadnosti potravin. V těchto oblastech politiky Japonsko a EU budou postupovat ve spolupráci dále a budou vést svět v oblasti výzkumu, rozvoje lidských zdrojů, standardů mm, zdravé a udržitelné společnosti. Dovolte, abych se dotkl ještě dvou konkrétních forem spolupráce Japonska a Evropské unie v oblasti obchodu a hospodářství jako takového. Za prvé jde o zachování a posilování e, multilaterálního obchodního systému. Jak Japonsko, tak Evropská unie e, profitovali z podpory volného obchodu na základě mezinárodních obchodních pravidel Japonsko a EU jsou v těsném kontaktu v průběhu tohoto kola vyjednávání v Doha a měli bychom tuto spolupráci posilovat a eh, hrát konstruktivní roli v rámci jedna, kola jednání v Doha v roce 2010, k čemu se zavázali vůdci světa v rámci G20 v Pittsburghu. Také bychom měli dále bojovat proti protekcionismu, který přetrvává v, na mnoha místech světa. Japonsko a EU představují 40 e, světového HDP a proto by měli těsně spolupracovat a vést svět. Pak e, se dospějeme k účinnějšímu e, řešení těchto problémů. Také bychom měli pamatovat na boj proti pirátství eh, v oblasti námořní. Španělské pomeranče, francouzské víno, elektronika z Nizozemí, eh, telefony z Nokia, značky Nokia z Finska, vozy BMW z Německa, Japonsko eh, dováží a sice mořích a tady hrozí velké nebezpečí piráctví. Japonsko v adenském průplavu zajišťuje určité, určitý dohled a e, dozor e, díky hlídkování letadly a tak dále a dokázali již zmařit několik pirátských útoků právě díky informacím eh, japonských hlídek. Eh, společná operace Atalanta a EU eh, e a teda japonské hlídky jsou v tomto ohledu poměrně účinné a je to skutečně hmatatelná spolupráce EU a Japonsko. Za druhé, ekonomické partnerství mezi Evropskou unii a Japonsko, Japonskem. Na 18. summitu EO Japonsko v červnu letošního roku obě strany vyjádřily odhodlání spolupracovat na, a pracovat dále na integraci eh, svých ekonomik. Japonsko a Evropská unie mají stejnou úroveň ekonomického rozvoje a sdílejí již zmiňované společné hodnoty jako demokracie, volný obchod, udržitelný rozvoj. Zeptejme se sami sebe, zdali Japonsko a Evropská unie učinili dost, aby posílili vzájemný vztah k vzájemnému nebo obapolnému prospěchu v posledních deseti eh, letech. Odpovědí eh, je, že jsme mohli toho učinit více. Ve stejném období Japonsko určitě posílilo své ekonomické a obchodní vztahy se sousedními azijskými zeměmi. Dovolte, aby abych uvedl jeden příklad. Zatímco celková hodnota dovozu do Japonska se zdvojnásobila od roku 2000 do roku 2008, hodnota dovozu z evropské e, oblasti se navýšila pouze o 45 za stejné období. A to je pravděpodobně důsledek toho, že Japonsko i Evropská unie věnují mm, eh, většinu pozornosti vzmáhajícím se zemím a eh, proto, mm, eh, protože považují své vztahy už za vyzrálé a mm, nejsou postižené ekonomickým napětím. A právě díky této zralosti našich vztahů bychom měli ještě dále posilovat naši spolupráci. Například Japonsko sjednalo dohodu o partnerství se Švýcarskem, což je první dohoda o partnerství, kterou máme s Evropou. A v této dohodě eh, jsou obsažena ustanovení nejenom o redukci a eliminaci eh, tarifů, ale také podpoře eh, investic, ochraně duševního vlastnictví, harmonizaci celních postupů a podobně. Očekává se, že to bude mít efekt na oba obapolného významu a e, výhod pro obě strany posílením těchto obchodních vztahů. Japonsko chce teda s Evropskou unii dále posilovat tyto obchodní a ekonomické vztahy v dubnu letošního roku. Nippon Největší ekonomická organizace v Japonsku předložila svůj druhý návrh japonsko-evropské dohody o partnerství. Tato zpráva eh, bude či eh, tato dohoda bude mnohem širší a půjde do větší hloubky než veškeré předchozí. A rada Eh, Evropské unie, eh, podnikatelská rada Evropské unie eh, v Japonsku, která představuje několik stovek různých evropských podniků, se v tomto směru také hodně angažuje a připomínkuje návrh. Japonská vláda se také zabývá eh, vážně dalšími možnostmi eh, rozšiřování a rozvoje eh, vztahu mezi Japonskem a Evropskou unii na základě připomínek z podnikatelské sféry. Po změně vlády v září letošního roku lze říci, že nové složení vlády jde také cestou rozšíření spolupráce spolupráce s, Evropské, eh, eh, s Evropskou unii. A premiér, ministr zahraničních věcí a ministr obchodu eh, se zavázali, že na japonské straně se zrychlí koordinace a to s cílem dohodu přijmout co nejdříve. A lze říct, že toto bude e, nástroj, který bude velice užitečný i pro naše partnery v Evropské unii. Bude se zabývat tarify a dalšími regulačními opatřeními a přispěje k rozvoji obchodu a investic. My vítáme tyto iniciativy také e, jako je dnešní ze strany Evropského parlamentu. Já osobně jako e, představitel Japonska jsem e, zavázán k tomu a odhodlán k tomu maximálně přispět e, k další hospodářské a obchodní integraci mezi Unií a Japonskem. A těšíme se na další spolupráci s váženými poslanci a poslankyněmi Evropského parlamentu. Dámy a pánové, ještě než končím s tímto krátkým úvodním slovem, dovolte ještě několik připomínek k některým závažným tématům. Nejprve je to otázka klimatických změn, jeden ze zásadních problémů. Na summitu OSN ohledně klimatických změn v září letošního roku eh, náš premiér zdůraznil závazek snížit Eh, emise CO2 o 25 eh, do roku 2020 eh, což je vlastně součástí toho ambiciozního cíle, které, který si kladou důležité ekonomiky. V tomto směru by Evropská unie a Japonsko měly ještě více spolupracovat s cílem dosáhnout ambiciozní dohody v Kodani. Je třeba eh, v boji proti klimatickým změnám více investovat i v oblasti podnikání. Eh, takzvané CCS, Carbon Capture eh, Storage, čisté technologie, obnovitelné zdroje, solární energie, to je jen několik příkladů možností, kde Evropská unie a Japonsko mohou spolupracovat. Dalším tématem je koncepce východoazijské e, komunity, východoazijského společenství, které Japonsko chce prosazovat. Návrh našeho premiéra byl dobře přijat e, vedoucími představiteli Číny a Jižní Koreje při nedávné schůzce. Je to koncepce eh, založená na otevřeném regionálním spolupráci s cílem posílit eh, stabilitu a další spolupráci. Japonsko se v tomto směru může hodně poučit, podobně jako další partneři z regionu, z integračních procesů v Evropské unii. Pane předsedo, vážení e, poslanci a poslankyně, chci dnes ještě jednou zdůraznit, že je tady velký potenciál pro další rozvoj našich vztahů, e, který, e, které mohou přispět k zvýšení prosperity v zájmu obou našich společenství. Abychom využili plně tento potenciál, musíme najít způsoby, jak ještě rozšířit naše zájmy a jak je převést v konkrétní aktivity a věřím, že diskuze během dnešního jednání Eh, bude příležitostí pro vás, kteří se zabýváte mezinárodním obchodem, eh, jak eh, se zamyslet nad případným dalším rozšířením a konsolidováním našich vztahů s cílem rozšířit ještě víc naše obchodní a hospodářské výměny. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji vám, pane velvyslanče, za velmi obsažné úvodní slovo a tím, eh, vzhledem k tomu, že jsem Portugalec, eh, tak vám především děkuji eh, za zmínku o našich pradávných obchodních vztazích mezi Portugalskem a Japonskem, což byl takový začátek obchodních vztahů mezi Japonskem a Evropskou evropským kontinentem, chci říct, že toto není nějaká výjimečná událost. Dnešní jednání velmi dobře zapadá do naší koncepce pravidelných setkání s hlavními obchodními a hospodářskými partnery Evropské unie. A my jenom doufáme, že do budoucna se podaří E, takováto setkání organizovat e, nejenom s Japonskem, ale i s dalšími zástupci jiných hlavních e, obchodních partnerů. Evropské unie. Také si kladu otázku, zdali na další ministerské konferenci VTO naše delegace, delegace našeho výboru by mohla zorganizovat takové setkání, takovou výměnu názorů s japonskou delegací v Ženevě. Myslím si, že by to byla další příležitost, jak ještě prohloubit vztahy mezi Japonskem a EU. E a teď už bych rád dal prostor kolegyním a kolegům. Nejprve tedy David Martin. Thanks, Chair. Um, I think for... Děkuji, pane předsedo. Vzpomínám si, Eh, na eh, to minulé jednání eh, v rámci konference VTO a myslím, že setkání s Japonskem v Ženevě je skvělý nápad. Děkuji panu velvyslanci za přítomnost a za analýzu. Je velmi upřímný ve své analýze. Myslím, že jsme hodně hodně, u, hodně nám uškadilo to, že jsme se eh, nevěnovali dost těmto vztahům. Přitom jsou to vztahy zralé na obou stranách, na straně Japonska, na straně eh, eh, výboru a obávám se, že komise se hodně zabývá, podobně jako Evropský parlament, vztahy s Čínou, ale Japonsko je přitom zcela zásadním parlamentem. Vztahy jsou stabilní, do značné míry dobré a myslím si, že eh, jsme se eh, mohli tedy eh, těmto vztahům věnovat více, než jsme se jim věnovali v posledních deseti letech. Jeden z mých bývalých kolegů byl v Japonsku během japonských voleb a přišel, přijel zpátky Eh, trochu zmaten, protože četl různé eh, politická, různá politická prohlášení různých politických stran ve volbách eh, a obchod tam nehrál hlavní roli a Evropa už tam vůbec nebyla zmiňována. Hovořilo se tam spíš o vztazích s Spojenými státy a s dalšími azijskými zeměmi a Evropská unie tam prostě nebyla zmíněna v tom programovém prohlášení e, strany, která zvítězila ve volbách. Takže určité e, nedostatky a určité opomíjení e, toho druhého partnera je něco, co platí pro obě strany. A my bychom si teď měli podat, položit otázku, zda bychom se měli vydat směrem stejných jednání, jaké máme třeba se Švýcarskem, a nebo nebo zda by tedy jsme měli jít nějakou cestou specifického konkrétního modelu eh, vyloženě jenom pro Japonsko. Eh, některé ty eh, názory jsou protikladné. Někteří si domnívají, že je dobré se věnovat formálnímu dialogu v některých těch specifických oblastech, které zmínil pan velvyslanec a jiní, mezi nimi jsem i já, se domnívají, že je čas na e, další úplně nový e, typ dohody o volném obchodu s Japonskem. E, takže bylo by zajímavé také slyšet názor komise k těmto věcem a musím říct, pane předsedo, že se musím omluvit. Mám tady nějaké irské kolegy, s kterými teď budu muset jednat, takže předem se omlouvám za další nepřítomnost. Christopher Fielner z EPP. Děkuji, pane předsedo, a děkuji též panu velvyslanci. Bylo velmi zajímavé mu naslouchat a e, byla to přímo napínavá prezentace, kterou nám e, předložil o vztazích mezi Evropskou unii a Japonskem. A bylo také dobře, že poskytl jakési historické ohlédnutí. Rok 1600, mm, na ten se samozřejmě již nemůžeme pamatovat, ale když eh, se ohledneme například na 20. léta, anebo eh, později pak na vztahy mezi Japonskem a Evropskou unii v následujících desítiletích, tak tady samozřejmě je o čem přemýšlet. A Eh, je zajímavé a relevantní. Eh, všimnout si, že v Evropské unii mezi některými evropskými zeměmi panuje určitý neklid. Ve vztahu k Japonsku 80. let a je jistě důležité ty vztahy posilovat dále a to by eh, mohlo sloužit i jako příklad, mezi, eh, příklad vztahu mezi Evropou a eh, rozvojovými zeměmi. Čína, tam asi nelze uplatňovat ty tež metody jako na Japonsko. A mám jeden dotaz na pana velvyslance jak si stojí informační technologie protože v rámci partnerství si vyměňujeme eh, obvykle informace, jde také o obchodování s novými technologiemi. Informační technologie jsou mm, dnes důležitým tématem a možná, že by bylo záhodno sepsat mm, dohodu o partnerství v tomto odvětví. A pak eh, dodržování pravidel práva duševního vlastnictví, dochází k reklasifikaci některé technologie mizí. Jak bychom toho mohli využít a sepsat dohodu o informačních technologiích, e, výměně těchto technologií a dodržování práv duševního vlastnictví. Japonsko má v tomto ohledu fantastické možnosti a bylo by důležité právě toto odvětví zahrnout do eh, vlastně naší spolupráce. Děkuji. Nyní má eh, slovo pan William Datmos. Já budu nyní citovat Davida Martina. A sice nikoli jednou, ale hned dvakrát dnes. Eh, on hovořil o Eh, švýcarsko-japonské dohodě, která je jakýmsi modelem pro budoucí obchodní vztahy mezi EU a Japonskem. Já si myslím, že model, eh, je, který by to mohlo eh, poskytovat, je respektive modelem by mohlo být také spojení nebo dohoda mezi Japonskem a Velkou Británií. Děkuji. Uh, Děkuji. Nyní nevidím žádné další přihlášky do diskuse, takže vracím slovo panu eh, japonskému velvyslanci, aby odpověděl na ty otázky nebo náměty, které zde byly eh, proneseny našimi kolegy. Máte slovo, pane velvyslanče. Děkuji vám za všechny tyto dotazy, které dosvědčují, jaký zájem mají členové parlamentu o rozvoj vztahu s Japonskem. Důvodem, proč jsem uvedl japonsko-švýcarskou dohodu, je ten, že Japonsko má zájem o rozvoj svých vztahů s Evropou. To je vlastně číslo jedna. Zájem číslo jedna. A to je vlastně i jediný příklad, kterým Japonsko dnes může posloužit, ta dohoda švýcarsko-japonská. A to by mohl být jakýsi model. Ale také pokud bychom, eh, pokud bychom mohli eh, dohodou pokrýt ještě více odvětví, tak bychom se též mohli ještě odklonit od této japonsko-švýcarské smlouvy a rozšířit ji. A také samozřejmě můžeme vyjednávat na bilaterální bázi s evropskými zeměmi. Na straně jedné jsme eh, účastní jednání v rámci kola Doha. To je Eh, jakási univerzální eh, negociace nebo univerzální eh, jednání. A jestliže se dohodneme na každé složce těch jednání, tak vlastně všechno musí být kompatibilní, eh, kompatibilní s eh, dohodou VTO Doha. A podle vlastně těchto modelů můžeme potom postupovat i eh, v rámci jednání na bilaterální bázi. A druhý bod jsou politické úvahy. Japonsko Japonsko vlastně připisuje prioritu kolu Doha, tak aby abychom měli dohody o volném obchodu s nejdůležitějšími obchodními partnery. A toto by mohlo být vnímáno jako určitý odklon od té e, linie jednání v Doha, ale Evropská unie rovněž zahájila jednání s Jižní Koreou a také zahájila jednání s Kanadou. Takže Japonsko zůstalo jaksi stranou a pak se zde rysuje i myšlenka, že dohoda eh, o volném obchodu s hlavními obchodními partnery může nahradit a doplňovat doplnit jednání um, uh, Doha. Takže já jsem otevřen vůči všemu a jsou-li zde další návrhy, tak eh, je rád postoupím eh, naší vládě. Pokud jde o informační technologie, dohoda o IT. Ano, toto téma je tež předmětem jednání v rámci um, uh, Doha. Japonsko navrhuje snížení tarifů celních eh, přirážek a jiných požadavků ve snaze více rozvinout informační technologie, celou tuto oblast. A v této chvíli čekáme na návrh eh, ze strany Evropské komise, abychom vstoupili do tohoto sektoru. Ale souhlasím s vámi, že informační technologie jsou velmi důležitým perspektivním oborem a proto musíme určitě podporovat vzdělávání, výzkum a vývoj v tomto sektoru. Japonsko a Evropa má tady určitou konkurenční výhodu a my to, na to musíme pracovat, rozvíjet a vzájemně si prospět. Děkuji, pane velvyslanče. Uh, Doufám, že to není náš poslední uh, naše poslední výměna eh, setkání eh, a názorů ohledně zahraničního obchodu a tak dále. Myslím si, že 16. se uvidíme zase právě v souvislosti s eh, tímto tématem. A teď se tedy vrátíme zpátky, kolegové, k bodu 11 a 12 na našem pořadu jednání. Takže 11 a 12. Makrofinanční pomoc pro Arménii a Gruzii. Vážené kolegyně a kolegové, máme tady návrhy eh, ohledně rozhodnutí o mikro, eh, pardon, makrofinanční pomoci těmto dvěma zemím. Já jsem byl jmenován zpravodajem pro oba ty případy. E, parlament také konzultoval e, s ITRE a i když tady není žádná lhůta pro předložení našeho stanoviska, tak parlament vždy velmi rychle reaguje e, na podobné výzvy a rychle přijímá svá stanoviska. Tentokrát ovšem se před nás postavila poměrně výrazná překážka. Rychle lhuty komise žádá, aby tato stanoviska byla přijata již na listopadové plenárce, aby se vlastně první e, částka mohla vyplatit již e, v případě Gruzie v závěru letošního roku a Arménie počátkem příštího roku. Je to obrovsky napjatý časový harmonogram a e, já jsem to také zohlednil ve své textu a doufám, že i zástupci komise e, budou moci vysvětlit kolegům e, v tomto výboru do větších podrobností, proč vlastně ty návrhy byly předloženy parlamentu tak pozdě a zároveň proč jsou naše stanoviska žádána tak rychle. Chci poděkovat eh, za eh, pomoc při vypracování zprávy spolupracovníkům. A teď tedy jde o to, že máme měsíc a půl na přijetí stanoviska, což vlastně vzhledem k eh, tomu, jak je nastavené legislativní řízení, není přijatelné. A doufejme, že komise se k nám nebude obracet s obdobnými Eh, žádostmi do budoucna. Vzhledem ovšem k situaci eh, navrhuji, abychom přijali tyto dva návrhy ohledně makroekonomické pomoci Gruzii a Arménii v rámci zjednodušeného řízení podle pravidla 36 bez pozměňovacích návrhů podle mého názoru je tento postup odůvodněný a rozumný vzhledem k těmto dvěma zemím, kde bych ta rozhodnutí měla být přijata rychle a pomoc by neměla být oddálena spožděným eh, konáním komise. Eh, komi- eh, Evropský parlament by tedy neměl zpomalovat ten proces poskytnutí finančních prostředků. Měli bychom si také uvědomit, že Eh, bychom ovšem nádavkem za toto rychlé odsouhlasení měli od komise žádat, aby do budoucna eh, tedy eh, v tomto směru byla více nápomocná a naše žádost nebyla přehlížena. Eh, tedy proto v výboru navrhuji, abychom postupovali cestou zrychleného řízení, zjednodušeného řízení, jak jsem již předeslal na začátku. Nicméně si uvědomte, že v tomto případě méně než Eh, jedna eh, des, pokud tedy méně než jedna desetina eh, našich členů předloží námitky do konce jednání, tak tyto dva náhody budou vnímány jako přijaté. Já jsem se k určitým věcem včera zavázal a v souvislosti s tím svým závazkem jsem ještě připojil jeden odstavec ke své zprávě o Gruzii a e, tady si myslím, že je třeba, aby se k tomu vyjádřili e, jednotlivé frakce, hlavně e, GUE a Zelení a také ALDE. Ten text teď tady krouží sálem a e, myslím, že politické frakce jsou e, s ním již seznámeny a podle mého názoru je to tedy e, odpověď na určité obavy, které byly vyjádřeny. Takže teď otevírám diskuzi. A dám slovo nejprve komisi. Pan Onerminia Pan, pan Padopulos, omlouvám se za výslovnost, říká předseda. A k Gruzii je také pan Papadopoulos. Prosím, máte slovo. Uh, thank you very much, Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci říci, že my v komisi si velice vážíme e, toho, že výbor e, projednává náš návrh e, takto narychlo a vy sám navrhujete to zkrácené, zjednodušené řízení, to by bylo opravdu velmi, velmi nápomocné. Dovolte pár slov k tomu, proč jste tento návrh dostali s takovým spožděním. Za prvé, Eh, chtěl bych tady říci, že návrh makroekonomické pomoci Arménii a Gruzii jsou pouze prvními dvěma položkami z dlouhého seznamu žádostí o makrofinanční pomoc, který buď již máte k dispozici, anebo brzy mít k dispozici budete. E, komise již vlastně také přijala návrh pomoci e, k Srbsku a Bosně a to také budete dnes mít na pořadu jednání. Pak je tady ještě Ukrajina, e, to bylo koncem října a do brzké budoucnosti předloží komise návrhy ohledně Běloruska a Moldávie které jsou trochu dále potom na seznamu, konkrétně Moldávie to bude ještě trochu déle trvat, protože tam prostě zatím nemáme zcela jasnou představu o tom, jaký typ pomoci by měl být vzat v úvahu. A pak je na seznamu dále Island, což je zase úplně jiná země. Takže to částečně vysvětluje, proč jsme nepředložili návrhy trochu dříve. Prostě bylo to tak, že jsme potřebovali mít jasnou představu o situaci, finanční a ekonomické situaci v těchto regionech, které byly zvlášť zasaženy hospodářskou krizí na východních hranicích Evropské unie a zemích západního Balkánu. E, jsou to vlastně také kandidátské, navržené kandidátské země e, a měli jsme za úkol vlastně zmapovat e, tu celkovou situaci, makroekonomické požadavky a to potom přetavit do návrhů, jak grantů, a tam je to zase, zase omezeno těmi příslušnými rozpočtovými možnostmi. A další překážku E, představovala e, ta, e, představovaly ty nutné kroky s naplánováním finančních toků takže musíme také vnímat finanční pokrok, který realizují tyto země i s pomocí Mezinárodního měnového fondu a v důsledku všech těchto okolností jsme připravili ten náš balíček v létě a post postupem eh, jednotlivých eh, postupnými kroky, postupnými etapami těch řízení se dostaly eh, ty věci na váš stůl až teď. Proč vlastně až v létě jsme mohli definovat ten náš pro, ten návrh, protože Mezinárodní měnový fond začal vlastně koordinovat své kroky s těmito státy Ukrajinou a Gruzií, konkrétně na podzim roku 2008 a s dalšími státy, včetně Arménie, Arménie až v březnu letošního roku. Takže my jsme pak mohli teprve navázat na tyto kroky Mezinárodního měnového fondu. V případě Gruzie je tady ještě jedna věc, jedna další komplikace, no prostě určitý faktor, eh, o, který, o kterém je třeba se zmínit. Zatímco eh, jsme se začali připravovat na definici eh, finanční pomoci Gruzii již před rokem, poté, co byl na podzim 2008 schválen finanční program Mezinárodního měnového fondu a poté, co v říjnu 2008 komise e, byla organizátorkou konference dárců, e, kde byly učiněny e, značně závazné závazky finanční pomoci Gruzii, včetně Ruska. Takže jsme začali v tomto kontextu ale tento kontext se postupně začal měnit, posunovat a Gruzie e, se e, prostě nakonec odstla ve stejné kategorii jako všechny další státy regionu e, a byla tedy stejně zasažena globální ekonomickou a finanční krizí. Takže původní odůvodnění to je pomoci, bylo podpora pro obnovu země. Zatímco teď eh, jde o to podpořit zemi, aby lépe čelila důsledkům krize. Takže toto jsou dvě okolnosti, které jsem tady musel zmínit a které se promítly na celém tom načasování našich návrhů. A proč vás teď žádáme e, o zrychlené řízení e, a přijetí těchto stanovisek? Je to proto, že chceme začít v následujících měsících implementovat e, programy u Gruzie již na konci letošního roku a u Arménie bychom rádi začali co nejdříve po novém roce, protože jak Gruzie, tak Arménie čelí velkým a značným nedostatkům. Teď Eh, jde o to, že Mezinárodní měnový fond eh, tam implementuje velký pomoc, eh, pomocný program u Arménie, co se týká Gruzie, u Arménie je tomu tak, že fond již zakončil dva programy. Ten druhý byl skončen v minulém týdnu, 2. listopadu. A situace je velmi znepokojující, protože se vlastně snižuje objem aktivit e, na 15 e, jsou tady e, velké fiskální deficity, nějakých 7 0,5 HDP a Mezinárodní měnový fond sám vlastně zrychluje e, e, poskytování prostředků zemi, aby zmírnil důsledky aktivity a snižování e, hospodářské činnosti a jde tady především o nutnost zmírnění situace ze sociálních důvodů. Gruzie je to e, též dramatické. Ty poslední údaje, i když méně, e, tam se zmírnila e, aktivita podle posledních údajů o nějaké 4 IMF teď vlastně chce brzy dokončit vlastně revizi údajů, nicméně prognózy jsou Eh, patrně, budou patrně mnohem, mnohem závažnější než původní eh, prognózy z letního období. Takže obě zemi mají velké problémy, co se týče financování aktivit a eh, komise chce tedy pomoci rozpočty obou států podpořit. Pak jsou tady ještě technické důvody, které nás vedou k tomu, abychom postupovali rychle. Eh, chceme eh, ta rozpočtové závazky definovat před závěrem roku, eh, protože výbor, který přiděluje prostředky, eh, či lépe řečeno, ty prostředky jsou stále ještě k dispozici eh, v rámci roku 2009, zatímco v roce 2010 tady budou další velké eh, programy, které budou vyžadovat finanční zdroje, konkrétně program pro Moldávii. IMF se v tomto směru tež angažuje a my teď připravujeme návrh, který dostanete v následujících měsících, alespoň věřím, že tomu tak bude. Takže pokud dovolíte, tak ještě jedna poznámka. Myslím, že by to mohlo být pro vás zajímavé. Samozřejmě, že implementace té pomoci začne teprve poté, co budou přijata rozhodnutí o těch jednotlivých programech. A zde eh, se komise velmi bedlivě zabývá eh, dobrým eh, finančním řízením, odpovědností a dalšími parametry. A v návrhu komise také uvidíte, že e, komise vede velice důkladné šetření ohledně e, způsobu, jak vlády e, nakládají s veřejnými zdroji. A pak je tady ještě další kontext, například PEFA, což je hodnocení zprávy veřejných zdrojů a je to systém, který e, uskutečňuje Světová banka a vlastně jak Gruzie, tak Arménie jsou také součástí tohoto šetření. E, my se snažíme vysvětlovat e, naše kroky v naší výroční zprávě o finanční pomoci a rovněž můžete najít celou řadu informací o praktické implementaci Eh, programu v zprávách o eh, vnějším hodnocení. Eh, pro celou řadu zemí jsou tyto zprávy dostupné. V následujících týdnech by se měla objevit tato zpráva ohledně využití vnější pomoci pro Gruzii za rok 2007 a 2008. Takže i to dá komise k dispozici. Takže myslím, že to je tak asi vše, co v tuto chvíli mohu k věci říci. Každopádně jsem ještě jednou zdůrazňuji velice rád, že e, váš výbor e, toto diskutuje. Doufejme, že s těmi programy to budeme moci realizovat tak, jak e, stanovuje časový harmonogram a ještě jednou se omlouváme za ty zúžené časové možnosti. Děkuji vám za váš úvod a vysvětlení argumentů komise pro, eh, nebo které zdůvodňují naléhavost eh, této otázky. A nyní máme skutečně jasnější obraz. Eh, dovolte, abych řekl publiku, zejména mým kolegům z výboru, že v budoucnu se toto stane právě předmětem pro spolurozhodování a tudíž je to vlastně naposledy, co akceptujeme takovouto situaci. A nyní zahajuji situaci, eh, pardon, diskusi. Eh, slovo má Pavel Zalesky. Děkuji. Já se domnívám, že je pozitivní na tomto postupu to, že jste ve zprávě definovali institucionální kompetence Evropského parlamentu, to je zjevné. A ta pomoc pro Arménii a Gruzii je naléhavou. Je dobře, že dnes o tom diskutujeme. Gruzie eh, je rychle se rozvíjející země, nebo byla rychle se rozvíjející zemí až do války s Ruskem, eh, která zcela zničila možnosti dalšího vývoje. Později pak se ta situace ještě vyhrotila vinou mezinárodní krize hospodářské a proto si eh, skutečně Gruzie zaslouží pomoc a podporu. Chci se zeptat ale v této souvislosti na dvě věci. Vyrozuměl jsem z prezentace zástupce Evropské komise, že ve zprávě je zahrnuto také hodnocení jednotlivých stupňů implementace reform v Arménii a Gruzii, tak abychom lépe pochopili eh, tamní situaci a také abychom eh, lépe poznali možnosti zlepšení situace. A druhá věc, která je poněkud zneklidňující a zazněla mm, ve vaší zprávě, je otázka míry, do jaké členské státy plní své eh, povinnosti, které na sebe vzaly po rusko-gruzínské válce vůči Gruzí. Zdá se mi, že některé z těchto závazků a povinností by měly být opět podpořeny, obnoveny. Takže chtěl bych vědět, do jaké míry a jak ty státy plní své závazky. Děkuji. Děkuji. To, co jsem zapracoval do zprávy, eh, má právě, má právě eh, reagovat na eh, ta určitá znepokojení a nyní dávám slovo panu Winklerovi, rovněž EPP. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím o stručnost, protože se za chvíli opět přihlásím o slovo, protože jsem také zpravodajem pro Bosnu Hercegovinu. Ale nyní v této chvíli chci pouze zopakovat jeden návrh jménem výboru INTA chci zaprvé konstatovat, že jsem velice pro váš návrh, pane předsedo, to znamená zavést e, e, rychlý zjednodušený postup pro všechny návrhy MMF, které jsou předloženy, to podporují, stejně tak jako podporují i potřeby nebo podporují to, aby Arménie a Gruzie se co nejrychleji staly příjemci této finanční pomoci. Nicméně, poté co jsem vyslechl od zástupce komise, že existuje ještě i seznam dalších návrhů MMF, které se dostanou do tohoto výboru a do parlamentu vůbec a Mm, eh, vzhledem k uvědomí, že po 1. prosince už se budeme nacházet v kontextu nové smlouvy a nov, jiných postupů, bych chtěl eh, zopakovat návrh, který již eh, zazněl nebo byl předložen výborem INTA, totiž, že bychom měli předložit návrh komise pro e, e, rámcové rozhodování o návrzích MMF. To znamená, že nebudeme už zažívat tyto situace protože je to eh, důležité pro náš výbor, abychom velmi jednoznačně konstatovali politickou vůli celého výboru, to znamená ve prospěch pomoci a časného poskytování pomoci Arménii, Gruzii a dalším partnerům EU, tak stále ještě kompetence Evropského parlamentu by neměly být jaksi přebíjeny tou eh, potřebou Eh, časných rozhodnutí. Myslím, že na tomto místě skončím a domnívám se, že návrh komise pro rámcové, rámcové nařízení bude nejlepším řešením i už v kontextu Lisabonské smlouvy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, já naprosto souhlasím s tou myšlenkou nebo potřebou rámcových pravidel pro tuto otázku. A nyní dávám slovo panu Miloslavu Ransdorfovi. Gue. Thank you, Chair. So uh, I would add uh, Děkuji, pane předsedo. Chci zopakovat mm, to, co zde již zaznělo. Několik poznámek. Za prvé, měli bychom rozlišovat mezi současným vedením Gruzie a gruzínským lidem. To je lid vyznačující se starou a mm, mm, velice rozvinutou kulturou a bohatou tradicí. Já se obracím proti stávajícímu vedení, které v osobě pana Saakašviliho deklaruje, že politický vzorec eh, pro politické chování je osobnost Stalina a Berii. Pan Saakašvili se sám vyjádřil, že toto jsou jeho vzory pro politické jednání a možná, že toto je právě motivace pro mm, pumpování peněz eh, do zbrojení. Po vypršení prezidentského období pana Sákašviliho 34 bylo hodně investováno do finančního, eh, respektive eh, byly učiněny finanční investice právě do zbrojení a to je protichůdné eh, k našim cílům. pan Sakašvili sám v Evropském parlamentu nás jak si vyzval, abychom nakupovali gruzínské víno, které považuje za víno míru. A moje otázka je, jestliže víno gruzínské, respektive jestli i ta oblíbená Stalinova vína eh, lze považovat za vína míru chci zdůraznit ale, že musíme podpořit eh, statečný gruzínský lid, protože oni i za sovětské doby eh, neprožívali období prosperity a to musíme přiznat, ale i v té době pěstovali um, úžasnou kulturu počínaje režis, filmovým režisérem Abuladzem nebo filozofy. Eh, Badašvilim a tak dále. Ostatně to je jeden z nejlepších filozofů 20. století a byl také velmi blízkým přítelem Jeana Piera Vernana známého francouzského filozofa a um, uh, kulturního historika. Takže v osobnostech té eh, kultury, gruzínské kultury a tradice, respektive v zájmu těchto osobností bychom měli eh, gruzinskému lidu pomáhat. Ale musíme tady striktně rozlišovat mezi gruzínským vedením a gruzínským lidem. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo další si přeje vzít si slovo? Pan kolega? Děkuji, pane předsedo. Já bych si dovolil připojit ještě pár poznámek, protože si myslím, že musím reagovat na předřečníka. Souhlasím eh, se svým váženým kolegou, že opravdu musíme vždycky uh, hledět na tu zemi v širší perspektivě, zabývat se národem té země, historií, kulturou. Musíme eh, odlišovat eh, eh, mezi vládou a lidem, ale v tomto případě je velmi nepřiměřené a nevhodné, že v Evropském parlamentu slyšíme srovnávání stávající gruzínské vlády s komunistickými kriminálníky, to je něco, co bychom neměli tolerovat. Děkuji. Tuto diskuzi teď neotvírejme, říká předseda. Pán Ransdorf, máte slovo, prosím, buďte stručný. Já jsem neprohlásil, že e, tato podobnost, jak bych to tak řekl, mezi politickým chováním Sakašviliho a Stalin, Stalina a Berji. Eh, existuje to, řekl osobně eh, Sakašvili. Ten to takto prohlásil. On řekl, že politická eh, určitá, určitý vzorek vidí pro sebe právě v těchto dvou osobnostech. Děkuji, to je všechno. Předseda, dám teď slovo komisi k nějakým závěrečným připomínkám, k otázkám, které tady zazněly. Komise, prosím. Děkuji Eh, pane předsedo. Já bych eh, se chtěl věnovat dvěma eh, poznámkám pana Zalevského hodnocení reform v Gruzii a Arménii. Komise hodnotí tyto reformy v nejrůznějších dokumentech. My také teď myslím eh, generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti, eh, vydává eh, takový souhrný dokument, který se zabývá těmito věcmi pro celý region, včetně Ruska. Rovněž vydáváme takové zprávy o pokroku, které mapují realizaci akčních plánů. Tyto zprávy jsou vydávány každým rokem a i ta, ten dokument Economic Review vydává každý, eh, vydáváme každý rokem a eh, rovněž na základě návrhu o finanční pomoci přichází komise s příslušnými zprávami. V té hodnotící zprávě, eh, která hodnotí programy, která bude brzy k dispozici, to budete mít všecko schrnuté. Rovněž mohu ještě připomenout výroční zprávu o makroekonomické pomoci kde je vždy jedna kapitola věnována pokroku v hospodářských reformách té které země a to bude také případ Gruzie a Arménie v té nadcházející zprávě. A ještě e, k těm závazkům e, ohledně jednotlivých účastníků e, konference dárců v říjnu. Musím říct, že toto komise sleduje velice bedlivě v kontextu bilaterálních vztahů s Gruzií a e, toto vše spadá e, vlastně do působnosti generálního ředitelství pro vnější vztahy. E, k dnešnímu dni nemám žádné další informace o těchto závazcích, nicméně pokud si to výbor eh, přeje, tak eh, můžeme eh, tyto informace formálně schrnout a poslat vám je v nejkratší možné době. Neviděl jsem poslední odstavec, který doplnil zpravodaj k svému stanovisku ohledně využití finančních prostředků. V této souvislosti bych chtěl ale zmínit jeden bod. V loňském roce, když se diskutovala podpora komise Gruzii eh, v kontextu závazků dárců, Eh, diskutovala komise o těchto věcech velice obšírně s gruzínskou eh, vládou, s tehdejším premiérem a ministrem zahraničních věcí a bylo podepsáno prohlášení v tom smyslu, že finanční prostředky nebudou použity pro vojenské účely. Tak se k tomu zavázala tedy eh, tato minulá vláda. A Gruzie všechny kroky samozřejmě sleduje a sleduje tedy také implementaci tohoto prohlášení ze strany gruzinské vlády. A mohu vám také toto prohlášení poskytnout, pokud byste si to přáli. Takže to je asi v tuto chvíli vše, co k tomu mohu v tuto eh, v dnešní den říci. Děkuji, vážený kolego. Takže tím uzavíráme diskuzi eh, ohledně Arménie a Gruzie. A teď je třeba přijmout rozhodnutí zdali máme přijmout či ne v rámci zjednodušeného řízení naše návrhy stanovisek. Má někdo námitku eh, ohledně eh, přijetí v rámci eh, zjednodušeného řízení podle pravidel 36? Nikdo námitku nemá, takže vám děkuji. Takže tím tyto dva návrhy stanovisek beru jako schválené ve znění, které jsem nechal rozdat. A předložím tedy parlamentu tyto dvě zprávy či stanoviska k návrhu o makroekonomické pomoci. A teď je tady otázka Srbska, Bosny a Hercegoviny. Máme tady dva zpravodaje pro Srbsko je zpravodajem pan Miloslav Ransdorf a k Bosně a Hercegovině máme zpravodaje Juliu Winklera. Takže nejprve dám slovo panu Miloslavu Ransdorfovi. Děkuji, pane předsedo. V mém krátkém úvodním slovu chci zdůraznit, že Srbsko je ústřední ekonomikou Balkánu a Balkán je velmi zranitelná část eh, Evropy a bez Balkánu by Evropa eh, nebyla úplná. V žádném případě. Takže tím, že pomo- žeme Srbsku, tak také posilujeme soudržnost a integraci Evropské unie a e, pomáháme e, i sousedním státům, konkrétně Rumunsku a Bulharsku a i Maďarsku. Takže chci zdůraznit, že je velice důležité takto tento faktor vnímat a jedná se tedy o finanční pomoc eh, jiného druhu než v případě zakavkazských zemí, vzhledem k tomu, že Bosna a Hercegovina jsou kandidátskými státy eh, v rámci procesu rozšíření Evropské unie. Chci ještě zdůraznit některé faktory, Eh, které eh, vlastně přispívají ke zhoršení situace v této době finanční krize. Za prvé, eh, situace ve veřejných financích. Srbsko především vyváží pol, polotovary a to jsou velice e, citlivé položky v době finanční krize. Tím pádem jsou tady také omezené možnosti vývozu pro tuto zemi. E, toto je také vlastně případ dalších e, balkánských států, jako je Bosna a Hercegovina. I oni vyvážejí především polotovary. Za druhé, to se týká balkánské krize po poté, co se rozpadla eh, Jugoslávie počátkem 90. let eh, je to možné, že právě Srbsko eh, má největší počet uprchlíků v celé oblasti Balkánu, protože nedávné údaje říkají, že počet uprchlíků představuje nějakých 750 tisíc na teritoriu tak malé země, jakou je Srbsko. Takže je zřejmé, že takovýto problém si také vyžaduje určitou pomoc ze strany mezinárodního společenství. A toto je problém, který byl mezinárodní komunitou přehlížen, a to po celé roky. Třetí faktor, který chci zdůraznit, je e, faktor e, ochrany životního prostředí, či e, po těch 90. letech, po válce v roce 99, prostě došlo k tomu, že tady jsou určité ekologické škody, které ještě nebyly zmírněny a i doprava na Dunaji byla hodně poškozena bombardováním ze strany NATO a jeho spojenců a musím říct, že e, vlastně e, je to také otázka e, slavné Eh, dohody o Dunaji, což je eh, obdoba dohody o Rýnu v západní Evropě. Teď jsou mosty eh, do značné většiny obnoveny či znovu postaveny, ale důsledky na životní prostředí stále přetrvávají a jejich zmírnění, jejich řešení si také vyžaduje určitou finanční pomoc ze strany Evropské unie. Chci říct, že podporuji. E, nejsem e, příslušný e, k tomu, abych učinil to opatření, ale podporuji opatření, které předložil náš předseda. A pokud by to bylo možné, tak bych byl rád, aby i pro tento případ, pro případ Srbská, a mimochodem i Bosny eh, využil možnosti na eh, rychleného zjednodušeného řízení. Podle mého názoru by to bylo produktivní, protože v opačném případě riskujeme, že poté, co začne platit eh, Lisabonská smlouva, bude vlastně e, ten vyjednávací proces zahájen od samého počátku, od nuly, takže by bylo dobré využít tohoto zjednodušeného řízení tak, aby finanční pomoc mohla být poskytnuta co nejdříve této oblasti v lednu, v únoru příštího roku. Ještě jednou e, zjednodušené řízení, zjednodušený postup e, je tedy e, postup, který by uvítala nejenom e, tato oblast, tento region, ale také ti lidé, kteří jsou pro evropskou integraci. A chtěl bych e, dodat ještě jednu poznámku. Jsem patří mezi kritiky Lisabonské smlouvy, to musím uznat. Nicméně i přátelé Lisabonské smlouvy by byli v tomto podpořeni, podpoření, protože tady vlastně je to otázka praktické užitečnosti Lisabonské smlouvy. Beru na vědomí tento návrh. Teda návrh eh, zjednodušeného eh, postupu a nyní dávám eh, slovo panu Juliusi Winklerovi, který je zpravodajem pro Bosnu a Hercegovinu. Děkuji, pane předsedo. A uvědomí, že zde již můj ctihodný kolega pan Ransdorf předložil um, hodnotné návrhy a argumenty a také zdůraznil, že existují podobnosti mezi eh, situací v Srbsku a v Bosně, tak eh, bych chtěl pouze připomenout kolegům, jak jsem již eh, informoval včera stručně, měli jsme meziparlamentní konferenci v Záhřebu. Přizváni byli i kolegové z tohoto výboru a účastnili se toho. A tam jsme zaznamenali, jaká je ekonomická obchodní situace, ale i politická situace západního Balkánu. Ano, já se domnívám, že tento výbor musí vyslat ten správný politický signál a sice přijetím toho zrychleného postupu mm, těchto dvou zemí pokud jde o návrh dokumentu MF, MMF ve vztahu k Bosně a Hercegovině a Srbsku, to jsme obdrželi teprve minulý týden, ale bereme na vědomí, že ten postup se změní eh, po prvním prosinci a tak i já podporuji schválení těchto eh, dokumentů MMF před prvním prosincem. A na tomto místě bych chtěl ještě zopakovat jednou to, co jsem před několika minutami již navrhl, totiž skutečnost, že by bylo velmi dobré prodiskutovat a přijmout eh, rámcové nařízení ehm, makrofinančních eh, pomocných, pomocných programů, tak abychom se opět neodstli v situaci, kdy budeme muset eh, posuzovat eh, naše politické závazky vůči západnímu Balkánu nebo eh, jiným zemím, které hm, jsou potenciálními příjemci makrofinanční pomoci. A na druhé straně to, aby parlament nebyl jaksi obcházen. Takže na tomto pozadí a také vzhledem k tomu, že předseda má formální pravomoc navrhnout zjednodušený postup, bych vám, pane předsedo, navrhoval, abyste tento zrychlený postup navrhl pro Bosnu, Hercegovinu a Srbsko a já mm, tímto žádám své kolegy, aby tento návrh eh, podpořili, pokud se pan předseda rozhodne ten návrh učinit. Děkuji. A nyní je na řadě eh, komise pan de la Rochefodie, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Děkuji že jste zařadili tyto dva body na dnešní program jednání tohoto výboru, přestože ty návrhy byly předloženy před velmi krátkou dobou. Děkuji také oběma zpravodajům za jejich podporu. Za jejich podporu našich návrhů. Zcela stručně, o co se vlastně jedná? Tyto obě země, Srbsko a Bosna-Hercegovina, byly postiženy krizí. Jsou to země, které byly postiženy ekonomickou a finanční krizí různým způsobem. Jednak co se týče jejich eh, bilance zahraničního obchodu a jednak co se týče přímých investic. Krize E, omezila možnosti jejich financování, to byl první dopad této krize. A druhý dopad spočíval v tom, že jejich zahraniční obchod, jak jsme ji slyšeli od zpravodaje pro Srbsko, bojuje s tím, že se možnost exportu stížila. Příjmy státu jsou nyní mnohem nižší, než se původně předpokládalo při plánování rozpočtu. Obě dvě země zaváděly disciplinární opatření pro rozpočet za účelem krácení výdajů. Ovšem i přesto dojde k snížení příjmu do rozpočtu o větší částky, než se předpokládalo. V lednu minulého roku došlo k dohodě. Řeklo se, že se nedojde k dalšímu financování z MMF. Ovšem, protože krize je tak těžká, tak si dospělo k názoru, že je třeba mezinárodní pomoci. MMF přeskoumalo svůj pokroj a rozhodlo se poskytnout Srbsku 3 miliardy eur. U Bosny to bylo tak, že jednání s Mezinárodním měnovým fondem začala až později. V červenci minulého roku došlo ke schválení programu. MMF eh, schválilo program na přibližně 1,1 miliardy eur. MMF se obrátilo na nás se žádostí o poskytnutí dodatečných prostředků. Jedná se o posílení devizových rezerv makrofinanční pomocí a také o poskytnutí pomoci pro rozpočet. A právě toto chceme poskytnout v rámci naší makrofinanční pomoci. Komise řekla jasně, že se jedná o kredity a my tedy věříme, že tyto země tyto kredity splatí. Není to tedy žádná subvence, je to úvěr. Srbsko také si požádalo ještě v rámci EPA o další příspěvek, ten také dostane. To již bylo schváleno pomocí v rámci EPI, tedy dohodě o ekonomické spolupráci. Myslím si, že obou zeměm to nyní v krizi pomůže. Pomůže jim to zmírnit negativní důsledky krize, protože pro obě ekonomiky krize znamenala obrovský šok. Rovněž to posílí jejich napojení na evropské společenství. Jakmile Rada parlament eh, poskytne svůj souhlas, tak dojednáme memorandum o podmínkách, které se budou pojet na poskytnutí těchto obou úvěrů doufáme, že v roce 2010 budeme moci financovat tento program pomocí první splátky, která bude vyplacena během prvního čtvrtletí. Je to velice brzy, protože předtím musíme ještě vyjednávat a dojednat ty konkrétní podmínky pro tyto úvěry. Proto bychom si velice vážili toho, kdyby parlament poskutoval co nejrychleji. Spravodajové a já si toho cením, navrhli zjednodušený postup. Děkuji jim za to opravdu velice a mé jménu komise mohu pouze říci, že bychom byli velice rádi, kdyby výbor s tímto zjednodušeným postupem souhlasil. Děkuji. Děkuji. Nyní má slova, slovo pan Kasusta, SND. Děkuji, pane předsedo. Požádal jsem si o slovo, protože bych se chtěl omluvit panu Kustovi, který je zpravodajem pro toto téma a bohužel zde dnes nemůže být. Samozřejmě podporujeme směr, kterým se ubírají obě dvě zprávy. Jsme toho týmění, že makrofinanční pomoc pro Srbsko a Bosnu a Hez Hercegovinu jsou důležitými nástroji právě v nynější době. Jednak proto, že se snaží vyřešit obtížnou finanční situaci v Srbsku a také proto, že se ji samozřejmě snaží vyřešit z makrofinančního hlediska i v Bosně a Hercegovině. Chceme se postarat po to, aby se nám podařilo nastartovat ekonomiky západního Balkánu, protože je to důležité i z politického hlediska. Jsou to země, které samozřejmě jsou pravděpodobnými kandidáty pro vstup do Evropské unie. Proto si myslím, že je velice důležité, abychom podpořili tuto iniciativu Evropské unie. Zároveň si myslím, že třeba také zdůraznit, že pomocí vstoupení Lisabonské smlouvy v platnost budeme moci poskytovat kredity určitým zemím, ale z hlediska právního to bude ještě přísnější. Jedná se o e, určitá nařízení, která potom budou spadat do spolurozhodování Rady a parlamentu, což povede k větší transparentnosti celého procesu a také kontroly těchto finančních prostředků. To byly poznámky, které platí jak pro Bosnu a Hercegovinu, tak pro Srbsko. Podle mého názoru jsme povinni tento proces podpořit. Děkuji. Děkuji a nyní Martin Kazak. Děkuji a nyní Martin Kazak z ALDE. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, jménem naší frakce ALDE bych eh, chtěl také podpořit oba zpravodaje, především pana Ransdorfa, co se týče zprávy o návrhu makrofinanční pomoci Srbsku. Myslím si, že to je iniciativa, že to je potřeba, eh, která je neoddiskutovatelná. Je třeba pomoci Srbsku, Bosně a Hercegovině, aby lépe čelili důsledkům škodlivým důsledkům finanční a hospodářské krize, tím spíše se jedná o země, které jsou v přechodném období, země, kde se diskutuje a vyjednává o přidružení, přičlenění k Evropské unii. Já musím říct, že jsem velmi bedlivě vyslechl zástupce Evropské komise a mám otázku, která je trochu specifičtější. Vy jste se, pane kolego, zmínil o nutnosti podmínit poskytnutí těchto půjček Srbsku tím, že budou splněny určité podmínky a já musím říct, že jsem úplně nepochopil, o jaké podmínky se jedná. A ptám se na to také ve světle toho, že jste hovořil o e, nástroji pro předvstupní období, který je k dispozici a který e, vůči Srbsku a Bosně bude e, poskytován a vzhledem také k obtížím, které jsme my zaznamenali v Bulharsku a také co bylo, bylo zaznamenáno v Rumunsku, co se týče dobré zprávy a i teď vlastně zaznamenáváme určité potíže s dobrým využitím strukturálních fondů a já se ptám, zdali vlastně tu makrofinanční pomoc eh, chcete podmínit určitému hodnocení, eh, určitým hodnocením, pardon, eh, toho, jak Bosna, Hercegovina či Srbsko spravují dobře podle pravidel dobré zprávy e, finance, e, které jsou jim poskytnuty v rámci nástroje o e, předvstupní strategii, či jaké mají úmysly v tomto směru. Myslím si, pane předsedo, že toto je zcela zásadní otázka, i když samozřejmě podporuji evropské směřování všech balkánských států. Děkuji. Ještě někdo žádá o slovo k této tematice, takže dám slovo komisi, aby mohla ještě eh, vyjádřit své stanovisko k těm připomínkám dvou řečníků. Prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji členům výboru za podporu tohoto návrhu. Kromě eh, podpory, která byla formulována, jsem zaznamenal jeden dotaz, který se týká dobré zprávy. Již několik let eh, v rámci veškerých operací makrofinanční pomoci eh, konáme eh, analýzy, tedy rizik a v tomto směru jsme tak již postupovali v loňském roce směrem ke Srbsku a v tomto měsíci je tento krok, je toto opatření realizováno směrem k dalším tedy zúčastněným státům. Na základě tohoto šetření je vypracována zpráva a ta nám pomůže vyhodnotit, zdali je tedy systém dostatečně eh, solidní, zdali jsou zavedeny dobré postupy a zároveň e, se můžeme také dohodnout na e, dalších akcích, které by ještě mohly zlepšit e, jeho spolehlivost. To jsme také učinili v Srbsku a protože pro Bosnu a Hercegovinu zprávu nemáme, tak to teprve vůči Bosně a Hercegovině učiníme. Toto jsou velice cenné údaje, když vyjednáváme s eh, orgány státní zprávy eh, podmínky. A je to také jeden z prvků, od kterých se ty podmínky budou odvíjet. Budeme chtít, aby se zlepšilo, eh, zlepšila zpráva veřejných zdrojů Nebude to ovšem jeden jediný prvek, eh, jedna jediná podmínka. Ta podmínka se také týká agendy integrace do Evropské unie, protože jsou to potenciální kandidáti členství, jak víte, ale eh, domníváme se, že hlavní eh, těžiště té podmíněnosti se bude vlastně týkat kvality zprávy e, veřejných financí, aby tedy bylo zajištěno, že jsou dobře zpravovány finanční prostředky od evropských daňových poplatníků a za druhé, e, že jsou dobře realizovány strukturální reformy, že je konsolidována e, rozpočtová a daňová situace těchto států. Myslím, že to je jediná přímá otázka, kterou jsem zaznamenal, na kterou jsem se teď snažil odpovědět a jsem k dispozici pro další dotazy. Děkuji. Děkuji, vracím slovo zpravodajům. Začneme panem Ransdorfem. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem účastníkům diskuse v tomto výboru. Děkuji vám za podporu této zásady zjednodušeného postupu. A závěrem bych chtěl zdůraznit jeden faktor. Ekonomická jistota v této době ekonomické krize, která postihla a ničí celý svět, tato ekonomická jistota je nedělitelná. Jestliže podpoříme tyto země Balkánského polostrova, tak podporujeme i sami sebe a koherentnost, soudržnost Evropské unie. Děkuji. Pane Winklere, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, budu velmi stručný. Chtěl bych eh, se připojit ke slovům eh, díků eh, vysloveným mm, mým předřečníkem. Západní Balkán je velmi komplikovaným regionem Evropy a já se domnívám, že to, co jsme dnes vyjádřili tou vzájemnou dohodou, vypovídá o tom, že my všichni pohlížíme na Západní Balkán jako na region, který má budoucnost v Evropské unii, když eh, přijde čas a když budou splněny podmínky. Ještě jedna eh, procedurální poznámka, kterou opakuji dnes již po třetí a zatím jsem eh, nedostal reakci ze strany zástupců komise k tomu. Ohledně budoucnosti respektive budoucího procedurálního postupu ehm, další fáze MMF. Děkuji. Děkuji, tím uzavírám tuto diskusi. Ještě pan Kaspary i Pepi. Vážený pane předsedo, myslím si, že ten bod, o kterém hovořil pan Winkler, a padlo to zde již po třetí, že komise by se tím zabývat měla. Já si myslím, že v rámci naší ochoty e, pro zjednodušený povstup by bylo jistě přiměřené, kdyby se komise k tomuto návrhu alespoň vyjádřila. As I was saying that... Tak jak jsem právě e, e, říkal, zazněly návrhy ze strany obou e, zpravodajů, návrhy ve prospěch zavedení zrychleného postupu a komise s tím též vyslovila souhlas. A tak se táží členům výboru, členů výboru, zdali máte námitky vůči přijetí zjednodušeného postupu i ve vztahu k těmto dvěma systémům makrofinanční pomoci adresované Srbsku a Bosně Hercegovině. Jsou námitky vůči tomu? Není-li tomu tak, pak eh, je to schváleno a můžeme přistoupit k dalšímu bodu Jedná se o bod číslo 15, ale než se e, pustíme do tohoto nového tématu, totiž zřízení finančního nástroje pro spolupráci s průmyslovými zeměmi, změna nařízení ES, tak bych vám chtěl oznámit, že vzhledem k tomu, že právě dorazila pra- paní Muscardini, a s jejím souhlasem jsme vlastně posunuli bod, eh, který se týká označování Made in na dnešní odpoledne. A proto vás teda informuji, že toto důležité téma se objeví na našem eh, programu. Eh, bod 15. Zřízení finančního nástroje pro spolupráci s průmyslovými zeměmi. Změna nařízení ES to návrh eh, zprávy eh, komise. Eh, naším zpravodajem k tomu je pan Helmut Scholz z frakce GUE. Jak jsem vás již informoval na posledním zasedání, AFET vyjádřil zájem o udělení statusu přidruženého výboru pod, v rámci pravidla 50 a my jsme s tím vyjádřili souhlas. Takže Teda souhlasím, musíme se domluvit s AFETem na společném časovém harmonogramu. A nyní dávám slovo panu Šolcovi, kde pak jste, tady. Takže Helmute, máte slovo. Um, danke, Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, je to velice specifická situace s touto právou, protože která nám leží na stole, není, protože na rozdíl od všech e, návrhů zpráv, které máte, a tento návrh se zakládá na právním základě smlouvy SNIS, tak v současné době musíme čelit výzvě, že vstoupí v platnost Lisabonská smlouva a to 1. prosince. Já jsem již na poslední schůzi e, připomněl a naznačil, když jsem prezentoval tu zprávu, že tedy čelíme velice komplikované právní situaci již v rámci smlouvy s nic a tato situace ještě více zkomplikuje, když vstoupí v platnost Lisabon. E, Nechci zacházet příliš do detailů, chtěl bych zejména poděkovat panu předsedovi, poděkovat stínovým zpravodajům a zejména také sekretariádu, panu Kalasovi, kteří mě podpořili při mé práci velice intenzivně a pomáhali mi seznámit se s tímto tématem. Momentálně jsme stále ještě ve fázi vyjednávání. O co se jedná? Je jasné, že tento nový instrument má zaplnit mezeru, která eh, existovala jakožto jeden z instrumentů eh, pro spolupráci s rozvojovými zeměmi šlo o to, že nevždy byl k dispozici takový ten klasický instrument, nebo mohlo, bylo možné ho využít. Na základě všeobecného rozvoje ekonomického v celé řadě zemí mm, rozvojových, ale také zemí, které ekonomika se silně rozvíjela, na základě celého tohoto procesu eh, se objevovalo celá řada eh, opatření a výzev, které jaksi ještě nezapadaly do tohoto klasického rámce. V rámci Lisabonu pro tento nový nástroj nemáme odpovědící článek, protože pomocí rozšíření nařízení rady a návrhu komise, kterému já, tedy jsem zpravodaj, tak eh, v těchto návrzích máme celou řadu eh, zemí, které již nejsou občaženy v Lisabonském článku 212. Proto jsme se v rámci dosavadních konzultací rozhodli proto zachovat tento nástroj a rozvájet ho dále za nových podmínek. Zároveň chceme nalézt formu, která by nám to umožnila i na základě dosavadního právního základu umožnila mi nám mít jakési spolurozhodování s tou perspektivou, že pokud by Lisabon vstoupil v platnost, že bychom potom měli jasnou spolurozhodovací spravomoc. To bylo velice důležité pro zpravodaje i pro ostatní osoby, abychom opravdu v tomto nástroji měli podíl Evropského parlamentu. A právě nyní, pokud Lisabon platnou splouví, tak přesně tuto pravomoc míti budeme. Vím, že Nyní bude schůzka právních služeb všech tří institucí Evropské unie, která se bude zabývat právě touto otázkou. V rámci tohoto samozřejmě nemohu předjímat to, na čem se shodnou právní služby. Vím ale, že půjde o dvě cesty, které se budou snažit jaksi přemostit článek 181a a články 179, které vlastně již nyní nebudou moci eh, být uplatňovány v rámci Lisabonské smlouvy, protože tam máme článek 207-208. Zároveň děkuji komisi a radě, kteří byli vždy velice otevření, když důvodňovali svou pozici. Rada bohužel doposud nevydala, nemá žádnou konečnou pozici, neví tedy, jakým způsobem chce dále rozvíjet tento nástroj. My, jakožto odborní výbor Evropského parlamentu, tedy stojíme před touto překážkou. Nemáme tedy žádnou přípravu rady eh, na tento problém a proto komise ještě není z to ze své strany vyjasnit, jakým způsobem ten nástroj má být rozvíjen na základě nového právního základu. Proto si tedy musíme klást otázku, co se v budoucnu bude s tímto nástrojem dít. Měli bychom, a já tím poukazuji i na výbor pro zahraniční záležitosti, že by bylo dobré ten nástroj dále rozvíjet. A to z těch hledisek, které já se snažím jasně vyjasnit ve své zprávě. Jde o oblasti internetu, politiky, výzkumu a vzdělávání. Právě tam je důležité tohoto nástroje velice intenzivně používat. My se tedy pokusíme poprosit radu, aby e, tlačila na komisi, aby předložila nový text a to co nejdříve, tak abychom co nejrychleji měli novou odpovídající úpravu. Hovořím proto, o radě, že si myslím, že je důležité, a my bychom se o to měli snažit, abychom podle postupu spolurozhodování hovořili s eh, dalším legislativním orgánem o tom, jakým způsobem budou vypracovávány právní nástroje a pokoušeli se to ovlivnit. Proto navrhuji, abychom se ještě nedohadovali na časovém harmonogramu, nýbrž abychom vyčkali nového návrhu komise a s touto prozbou, jak jsem říkal, se obradíme, obrátíme na radu. Thank you. Děkuji za tuto obšírnou prezentaci. A teď je na řadě komise pan Christian Menier. Ano, děkuji, pane předsedo. Je tomu tak, že komise v dubnu letošního roku přišla se svým legislativním nástrojem, který mohl vycházet pouze ze stávajících smluv, to znamená na, ze článku 181a kterou, který umožňuje technickou a hospodářskou spolupráci s třetími zeměmi. Tečka. S Lisabonskou smlouvou se věci komplikují, e, protože e, chtělo by se říct, bohužel e, je v textu něco navíc, tři další slova. Spolupráce technická, finanční a hospodářská se třetími státy s výjimkou rozvojových zemí. A právní služba e, komise se domnívá, že to neznamená, že by se tato činnost nemohla odvíjet s rozvojovými zeměmi, konkrétně s nově sílícími ekonomikami. Ale tady prostě e, forma byla nadřazena e, obsahu, duchu toho článku takže se zdá být obtížné, abychom svůj návrh eh, opírali o Lisabonskou smlouvu pouze eh, co se týče článku 212 na základě tohoto jediného článku. Ale eh, tady jde o to, že by vlastně že měly být další Eh, oddělení a pracoviště rady i eh, komise a proto máme mimochodem dnes odpoledne setkání, abychom se domluvili, na jakém právním základu můžeme postavit tento návrh. Každopádně je pravdou, že eh, Lisabonská smlouva vstoupí v platnost 1. prosince letošního roku, takže tak či onak bude muset toto pokračovat za platnosti Lisabonu e, v duchu spolurozhodování. Teď jde o to, aby byl nalezen kompromis, který by byl průchodný po té právní stránce. A doufejme, že na základě dnešního odpoledního jednání bude již komise eventuálně moci navrhnout určitou změnu E, ve svém návrhu, ale tady se nemohu vlastně vydat dál, nemohu se nějak zavázat, všechno závisí na stanovisku našeho právního oddělení a e, eventuálně by se mohly v rámci spolurozhodovacího řízení, e, jak rada, tak komise, shodnout na pozměnění návrhu předloženého původně komisí. Já se tedy nemohu k ničemu dnes zavázat, každopádně mohu jenom potvrdit, že to řízení bude i nadále pokračovat. Děkuji vám a teď otevřeme diskuzi. Nejprve má slovo paní Gudhýv Frieshauf z EPP. Danke. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že dnes nepotřebujeme žádnou příliš velkou diskuzi o obsahu tohoto návrhu, protože naše možnosti v rámci spolupráce jsou úplně jiné než v rámci spolurozhodování jsou zcela jiné než bez. Já jsem rád, že to pan zpravodaj tedy chce posunout, protože minulý týden to tak ještě neviděl. Já si myslím, že to je opravdu to nejlepší a nejjednodušší řešení, aby se společně sedly právní služby k jednomu slovu, stolu a hovořili o tom. Já bych přesto ještě jednou tuto otázku položila právnímu výboru. Zda totiž je z právního hlediska rozdíl mezi textu smlouvy z NIS a z Lisabonu. Je to samozřejmě případ, který principiálně vítáme, ale Není nám jasné, zda je to pokryto těmi texty. Bylo by dobré, kdybychom neslyšeli pouze technické mínění, ale abychom si vyslechli také právně politické mínění. Tím nejdříve zabýval výbor pro právní záležitosti. Thank you, miss. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím se závěry pana zpravodaje. Pokud zde není jasné, jaký je právní základ, a zejména pokud se jedná o postup, který nemůžeme nyní rychle dokončit, tak nemůžeme čekat na nový právní základ Lisabonu očekáváme schůzi v Belde a proto si myslím, že není třeba hovořit o novém změní nařízení. Já prostě chci pouze podpořit závěry pana Šolce. Pan Šolc? Děkuji za poznámky. Samozřejmě bych rád, kdybychom eh, se pozitivně shodli na obsahu nařízení, protože chceme, aby tento nástroj zůstal i nadále existoval a aby podpořil eh, rozvíjení vnějších vztahů Evropské unie. Myslím si, že je opravdu ale smysl plné, když se na tom výbor shodne, abychom si vyžádali odpovídající informace a zejména nové návrhy ze strany komise a rady. Znovu chci zdůraznit, že mám velký zájem na tom, protože zde máme novou možnost spolurozhodování našeho výboru. Tady chci upozornit na to, že my, jakožto parlament, budeme společně pracovat na vytváření tohoto instrumentu s radou. Proto se těším na naše další spolupráci. Myslím, že se bude jednat o velice intenzivní spolupráci v rámci příštích týdnů se zástupci rady a komise. Tím jsme dospěli ke konci naší diskuse. Zdá se, že bychom měli ještě vyčkat výsledků toho právního eh, zhodnocení, pokud jde o právní základ tohoto nařízení. Takže můžeme, můžeme přistoupit k bodu 18. Zpráva o opatřeních, která by mohla potenciálně omezit obchod. Eh, můžeme si nyní vyslechnout prezentaci komise a dovolte, abych ještě podotkl, že finanční a ekonomická krize má velmi silný dopad na obchod, vývozy z Číny a jiných velkých eh, vzmáhajících se zemí výrazně poklesly během posledních pěti měsíců a tento negativní trend eh, zdá se zatím nekončí. Po letech eh, nenarušeného růstu eh, začíná teda růst klesat, zatímco bankroty, konkurzy stoupají. Dopad finanční krize je tež silný v Evropě. Máme zde vysokou míru respektive otevřenost trhu mají, eh, působí jako katalyzátor na mezinárodní trh. Ehm, vede to k recesi, která ehm, vlastně se původně objevila ve Spojených státech a pak eh, se vlastně překlopila na další. A ehm, vlastně tato úvěrová krize eh, v Americe přesáhla i, nebo zasáhla do Evropy a neušetřila žádnou zemi dopady krize roku 1939 eh, nejsou zapomenuty a poučení z toho my jsme vyvodili, to znamená trhy nebyly uzavřeny a mezinárodní instituce eh, se teda snažili o rozumná opatření, tak aby nenarušili obchodní systém. To neznamená ale že nedošlo k protekcionistickým opatřením, například ze strany Ameriky nebo Číny, některé opa- některá opatření tam se neubírají správným směrem a je nutno je odsoudit. Souhlasím s generálním eh, ředitelem MMF eh, Lamy, že mezinárodní společenství by nemělo snižovat svou bdělost a mělo by bojovat proti jakýmkoliv neoprávněným zásahům do mezinárodního obchodu. Komise nedávno zpracovala dokument, který nezhrnul eh, eh, všech na potenciálně eh, obchod omezující opatření v důsledku krize. Já se domnívám, že náš výbor by měl zůstat bdělý v tomto ohledu a e, v případě nutnosti přijmout všechny možné iniciativy, aby bylo zajištěno, že přístup na, trh, na trhy je na celém světě zachován a že protekcionistická opatření budou potírána. Takže vítám e, úsilí komise v tomto ohledu, pokud jde o Eh, obchodní politiku EU. A tímto eh, dávám slovo panu Markovi Dyrkopfovi eh, za komisi. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a jsem rád, že vám mohu poskytnout několik detailů o naší nedávné zprávě o protekcionismu. Je to velmi aktuální téma, jak jste uvedl, protože teprve mm, uplynulý pátek jsme vydali naši pátou zprávu o potenciálně protekcionistických opatřeních. Na naší webové stránce je to zveřejněno a také jsme vydali tiskové prohlášení v této věci a to skutečně otiskla řada mezinárodních evropských eh, listů. Stručně bych eh, chtěl nastínit kontext, který jste vy, pane předsedo, už vylíčil a také mm, bych poukázal na hlavní závěry zprávy a také bych chtěl eh, nastínit, jak komise vidí další kroky ve vztahu k protekcionistickým opatřením. Pokud jde teda o celkový kontext, jak jste pan předseda správně eh, poukázal, finanční a ekonomická krize vyvolala strach z opakovaných protekcionistických opatření, která jsme již zažila v 30. letech. A proto mezinárodní instituce velice eh, rychle a také summit G20 v listopadu 2008 eh, vydal takzvanou eh, klauzuli "Still Stand Clause a to bylo také potvrzeno summitem v Pittsburghu v září. Takže G20 se zcela jednoznačně v tomto ohledu přihlásila k tomu, že se nebude uchylovat k protekcionistickým opatřením. A DG20 se a G20 se také obrátila na Evropskou komisi, aby to podpořila. A my v Evropě se domníváme, že by bylo užitečné, kdybychom přispěli k monitorování tohoto e, závazku Still Stand Commitment. A již začátkem letošního roku v lednu jsme zahájili e, naše vlastní monitorovací řízení, to znamená Začali jsme sbírat informace o potenciálně protekcionistických opatřeních na straně našich nejdůležitějších obchodních partnerů jaké cíle eh, sledujeme tímto monitorováním chceme ukázat, dát najevo, že zcela podporujeme eh, G20 a onu, eh, onen závazek eh, still, ten styl commitment a také chceme zdůraznit, že vedení EU a členské státy EU v boji proti protekcionismu nepolevují. Byrokraticky chceme do procesu VTO přispět. To znamená, že budeme ohlašovat určitá opatření, o nichž víme na třetích trzích a dlouhodobě viděno chceme mít určitý repertuár opatření, která mm, můžeme používat dnes a denně eh, na straně komise. Zejména v oblasti obchodní politiky a proto jsme zpracovali dosud již pět zpráv. Pátá zpráva vyšla právě teď v pátek a my se vždy snažíme, aby ta zpráva vyšla vždy krátce před zprávou VTO. Ta nadcházející zpráva VTO sem tohoto týdne nebo příští týden a tak uvidíme, zdali se ty dvě zprávy zhodují ve svých zásadních výpovědích. Tato zpráva, naše poslední, je poněkud speciální a proto bych ehm, chtěl ehm, o těch závěrech trochu eh, pohovořit, protože my máme za sebou již eh, jedno eh, roční období, to znamená monitorovací období od října 2008 do října 2009. V předchozích zprávách jsme zkoumali dvou až tří leté, pardon, tří měsíční období a v této poslední páté zprávě zkoumáme vlastně roční období. Základem té zprávy jsou jednotlivé nebo dílčí zprávy naší delegace výrobce a podnikatelů. My máme takzvané Market Access Teams, týmy eh, v řadě zemí, kde zástupci delegace, komise a zástupci eh, podnikatelů podniků se scházejí pravidelně a diskutují o bariérách eh, v přístupu na trh. Tady konkrétně jsme se zaměřili na bariéry v podobě protekcionistických opatření ve vztahu eh, k krizi. Tolik k tomu kontextu. A nyní k hlavním závěrům té naší roční analýze protekcionistických opatření. Eh, v posledních měsících eh, jsme zaznamenali Ehm, že se začínáme vlastně odrážet od jedna krize a že opět se začínají začínají proudit obchodní toky. Ale stále ještě musíme brát v potaz, že jestliže srovnáme obchodní toky mezi srpnem 2009 a létem 2008, tak ty obchodní toky stále jsou ještě o 15 až 20 eh, pod úrovní loňského roku. Tak to znamená propad obchodu. Ačkoliv se ta krize již odráží ode dna, i když začínáme pozorovat určité důležité zotavování nejenom v oblasti teda ekonomie jako takové, ale i konkrétně v obchodním eh, světě. Takže určitá znamení pozitivního vývoje, tady jsou, ale stále ještě výrazný pokles obchodních eh, výměn mezi létem letošního roku a létem loňského roku. A také vidíme, že krize má velmi silný dopad stále ještě na trh práce, i když i tam zaznamenáváme určitý růst, ale trh práce se ještě ve většině zemí nezotavil a jak všichni víte, stav trhu práce eh, rovněž pohání určitou tendenci k chopit se protekcionistických opatření. To znamená, jestliže se trhy práce nezotaví rychle a e, odborníci o tom pochybují, že by se rychle zotavili, tak bude přetrvávat určitá tendence uchylovat se k protekcionistickým opatřením e, v rámci vlastně domácího politického procesu jednotlivých e, států. Nyní k číslům. My jsme zjistili, že celkem existuje asi 220 pro, potenciálně protekcionistických opatření, takto nám to bylo nahlášeno mezi říjnem 2008-2009. Eh, to jsou teda klasická hraniční opatření, nárůst různých celních eh, přirážek, dovozních cel a tak dále. Ale jsou to i takzvaná opatření eh, za hranicemi nebo uvnitř národních hranic. To jsou určité vnitrostátní opatření, jak to vidíme v Americe nebo Číně. A také jsme zaznamenali výrazný pokles nových opatření od srpna. Zatímco teda mezi koncem loňského roku a létem letošního roku docházelo teda k nárůstu nebo stabilnímu vývoji, tak od e, léta letošního roku se takováto nová protekcionská opatření jaksi e, stenčují, respektive ubývá jich. E, klasická, ta klasická hraniční opatření ty jsme se snažili kvantifikovat, protože eh, to je snažší než ty vnitrostátní opatření, takže ty klasické, klasická eh, hraniční opatření se dotýkají 5,2 našich, um, našeho obchodu. To neznamená, že jsme přišli o 5,2 obchodu, ale znamená to, že vlastně ta dovozní cla uh, na straně třetích eh, zemí, jak si se dotýkají 5,2 našich eh, vývozů. To jsou klasická opatření, tarifní kvóty, celní přirážky a tak dále. Nemám na mysli ty sofistikovanější, například různé stimulační balíky a tak dále, které je obtížné kvantifikovat. Takže 220 potenciálně protekcionistických opatření, klasických 5,2 našich exportů je tím dotčeno a z těch 5,2 asi byla přijata dvěma zeměmi, a sice Ruskem a Ukrajinou, a to teda dává najevo, kde se nacházejí naše hlavní starosti nebo neklid. Rusko, Ukrajina jsou vlastně těmi největšími hříšníky, pokud jde o ta klasická protekcionistická opatření na hranicích. Ale samozřejmě zde je i Čína a Spojené státy, tam jsou více sofistikovaná opatření, méně teda kvantifikovatelná, jako různé stimulační balíčky a tak dále, které tež vyvolávají určité zneklidnění. Jestliže jste si pročítali naše tiskové prohlášení z uplynulého týdne, tak eh, my tam, tam dospíváme k závěru, že, doš, že teda došlo k určitým eh, protekcionistickým opatřením, určitým určité sklouznutí k protekcionistickým opatřením, jak to uvedl Pascal Lamy, ale ten nejhorší scénář, jakési opakování situace 30. let, um, um, k tomu nedošlo. A sice díky velmi dobrému a pevnému závazku G20 velký, ale také díky pravidlům VTO, která eh, skýtají rovněž dobrou záruku nebo ochranu proti nárůstu protekcionistických opatření, zejména v oblasti těch klasických opatření na hranicích. Tam, kde, je to, eh, kde jsou pravidla VTO slabší, jako například veřejné zakázky, tam neexistují tam neexistují velmi výrazná pravidla, tam VTO ani e, nemohlo zabránit nárůstu protekcionismu. Takže celkem e, to je zde určitý důvod ke znepokojení, ale na druhou stranu bychom neměli příliš panikařit. E, světové společenství dokázalo zabránit nejvýraznějším případům protekcionismu Samozřejmě jsou zde určité případy Ruska, Argentiny a tak dále, Číny, kde se uchylili k větším, výraznějším protekcionistickým opatřením než jinde. Takže určité zneklidnění ano, ale panika není na místě. A tím se dostávám k politickým závěrům. Musíme nadále zůstat ostražití, musíme dále monitorovat tuto situaci a musíme samozřejmě jednat vůči těm nejzávažnějším opatřením, které poškozují naše podniky na třetích trzích, musíme projevit i politické odhodlání na všech úrovních, státy, EU, podniky a tak dále, parlament, ale současně bychom neměli vysílat určité panické signály, které nejsou opodstatněné v této chvíli. Takže tyto závěry, které jsme nastínili ve zprávě, Eh, sdílí víceméně i VTO. Jejich zpráva, která eh, vyjde tento týden nebo příští týden, tu jsme neviděli, eh, bude podle zdrojů, našich zdrojů potvrzovat toto naše posouzení situace. Takže budeme nadále situaci bedlivě sledovat, budeme se snažit hrát vlastně vůči roli, eh, včetně teda eh, setkání ministrů na úrovni VTO v boji proti protekcionismu, ale také bychom měli ještě více eh, zaměřit naše politiky na konkrétní akce. Doufejme, že to nejhorší, ta nejhorší část krize je za námi, to ještě musí být potvrzeno, ale jsou určité náznaky se e, tak domnívat a musíme se teda posunout od eh, opatřením ke konkrétní praxi. A tady je samozřejmě nutno uplatnit všechny nástroje naší obchodní politiky, eh, včetně urovnávání sporů na úrovni VTO a tak dále. Ale jak jsem již uvedl, někteří z našich partnerů, jako například Rusové, nejsou um, eh, členy VTO, takže to znesnadňuje situaci a také někdy pravidla VTO, jak jsem již uvedl, jsou slabá, například pokud jde o státní nebo vládní zakázky a tam musíme hledat jiné možnosti řešení, a mnohdy tam nezbývá nic jiného než diplomatický tlak a přesvědčování, což není až tak účinné jako jiné nástroje VTO, jako například panely VTO. Takže doufám, že Mm, toto zhrnutí bylo dostatečně výmluvné, ale samozřejmě rád poskytnu i další detaily, buď eh, nyní nebo později, a s tím, že zpráva je na naší webové stránce a také doufám, že byla rozeslána členům výboru již minulý týden. Děkuji vám za pozornost. Thank you for... Děkuji za tato slova. Vnímáme teď eh, jasněji zprávu komise. Po tomto vysvětlení chci ještě připomenout, že tato zpráva vlastně eh, se týká hříchů těch ostatních našich partnerů, ale zároveň se domnívám, že bychom měli být bdělí i vůči svým vlastním pochybením a hříchům eh, v tomto velmi důležitém tématu. A teď Kristofel eh, Filner z EPP. Děkuji. Jenom pár poznámek a pak několik dotazů. Za prvé, mám takový pocit do značné míry, že se dá říct, že VTO funguje. A jsem velice rád, že to tak mohu říct. Eh, když hovoříme o jednání v rámci Doha, tak eh, lze si položit otázku, zda je VTO skutečně kvalitní eh, multilaterální platformou a eh, někdy eh, to opravdu vypadá sporně, ale zde v této souvislosti, v tomto kontextu zdá se, že VTO opravdu eh, funguje. Eh, především tam asi, kde v tomto konkrétním případě jde o to, aby se zastavil obrovský nárůst těch tarifů, aby to přerostlo únosnou míru, aby se vrátila alarmující situace z 30. let. Ta byla odvrácena. Já osobně nevěřím příliš těm slibům G20. a e, Světová banka na svém jednání ve Washingtonu před e, pár měsíci e, sdělila, že nějakých 18 z těch 20 členů eh, G20 zavedlo naopak různé nové překážky, nové tarify, nové bariéry, takže na těch jednáních na vysoké úrovni lidé činí určitá prohlášení, ale v praxi to pak vypadá trochu jinak. V zásadě je důležité, eh, k čemu je VTO odhodlána. A zdá, eh, a zdá se, že o tom, o čem se rozhodne, že učiní, tak tam si daří docela dobře. Já jsem nikdy nes, neviděl někoho, kdo by řekl, že jsme připraveni učinit určitá protekcionistická opatření, ale spíš v této atmosféře, v té stávající situaci, praxi lidé začínají buď používat ta odůvodněná eh, opatření, tradiční opatření, určité ochranářské eh, typy chování se znovu eh, začínají objevovat. A to mě vede k následující otázce, která se týká těch nástrojů na obranu obchodu. No to vypadá, že jsou to E, právní nástroje, ale většinou se zdá, že jsou používány v právě v období hospodářského útlumu, e, v období recese. Takže já se ptám, Ono by se dalo říct, že to všechno odpovídá pravidlům VTO, ale ptám se, zdali tady nevnímáme nějakou novou tendenci při implementaci těchto nástrojů na obranu obchodu Eh, já eh, si nemyslím, že by se to objevilo pod eh, záhlavím ochranářská opatření ve vaší zprávě, protože ono to, jak opakuji, odpovídá pravidlům VTO. Ale když se podíváme na některé naše obchodní partnery, tak si opravdu můžeme klást otázku, zdali jejich implementace těchto nástrojů není vlastně určitým způsobem e, ochranářského typu. E, a druhá oblast, kde se objevují ochranářská opatření, a vy jste se o tom také zmínili, jsou, e, je to otázka těch netarifních překážek, netarifních bariér. A tam je VTO poměrně málo vybaveno k tomu, aby to nějakým způsobem narušilo. A já se ptám, v čem je to specifické? Zdali je tady určitý takový vzorec chování u našich hlavních obchodních partnerů. E, jak vypadají tyto netarefní bariéry? Vidíte tady něco opakovaně? Vidíte tady nějaký opakující se e, e, vzorec? A ještě jedna věc, vy jste se o tom zmínili v souvislosti se zeměmi, které nejsou členy VTO, tak oni také přicházejí s implementací různých tarifů a opatření, Eh, a to mě vede k Rusku. Já osobně eh, se eh, starám trošku o to nové eh, zvýšení o 20, 20% eh, eh, tarify u kamionů. Evropská unie, jak všichni vědí, podporuje svůj automobilový sektor, takže se zdá, že tady je opodstatněné zavedení takovéhoto tarifu. Ty kamiony jsou typickým příkladem, táži se, a nebo je to něco mimořádného a máte obdobné e, příklady, další obdobné příklady, e, co se Ruska týče, když hovoříme o e, Rusku. Takže Toto eh, jsou moje otázky. Zdali ty eh, nástroje pro eh, ranu obchodu rostou. Za druhé, zdali jsou tady určité vzorce, které se opakují. A zdali případ těch tarifů u kamionů do Ruska je pouze výjimkou, či zda jsou tady další obdobné případy. Děkuji. Je tady ještě něco? Někdo, kdo chce vystoupit k vystoupení komise? Mám ještě pár minut. Zdá se, že tomu tak není, takže teď dám slovo zástupci komise, aby mohl reagovat na vystoupení poslanců. Děkuji, pane předsedo. Začnu s tím, co jste říkal vy, že hovoříme o hříších ostatních a ne o vlastních. Jistě, mám jednodušší práci, když mohu mluvit o ostatních a ne o našich vlastních pochybeních. Ale teď eh, legrace stranou. Jistě musíme také, a jsme k tomu zavázáni, informovat VTO o našich potenciálních eh, pochybeních. A jsou i ostatní eh, partneři také tak bedliví, trpěliví a upozorňují na naše pochybení. Ano, přesně tak. Myslím si, že oni dělají stejný monitoring jako my vůči nim. Eh, takže například všechna opatření v rámci státní eh, podpory musí být eh, oznámena VTO. My to také tak činíme. Činíme také oznámení o našich opatřeních na obranu obchodu, TDI i když to nejsou ochranářská opatření. Myslíme si, že jsme tedy dobrými žáky v tomto směru, ale e, samozřejmě jde o to, jak o tom e, soudí jiní a zdali opravdu jsou naše opatření e, jenom v souladu s pravidly, anebo mají určitý ochranářský charakter. A pak k tomu, co řekl pan Fielner. Ano, my naprosto eh, souhlasíme v naší zprávě s tím, co eh, říkáte vy. V tom smyslu, že zabránění eh, tomu, že se tady vlastně nevylily z břehu ty ochranářské kroky, to je velký úspěch VTO. Vy se někteří zúčastníte konference ministrů a toto je, myslím, sdělení, které by mělo zaznít i vůči veřejnosti proč například v oblasti finančních e, regulací máme určité, určité pochybnosti, zdali ta mezinárodní spolupráce fungovala opravdu tak, jak měla, tak v té oblasti obchodu, tam si myslím, že opravdu můžeme bezpečně říct, našim občanům, vůči kterým neseme odpovědnost, že v obchodě systém GAT se opravdu e, vyhnul těm hlavním pochybením. Jistě obchod je pouze jednou z částí celé ekonomiky, je pouze jedním faktorem, ale myslím, že ti, kteří mají co dočinění s obchodní politikou, mohou hrdě říct, e, tak jak to říkáme i v našem e, sdělení, v našich sděleních protisk, že VTO se opravdu konsistentně eh, eh, staví za eh, to, že se ta opatření nepřeženou a, jak říká se anglicky, pass the stress test, prošel testem tedy tlaku, či stresovým testem, to se docela ujalo, vymyslel to jeden kolega a přebírají to různé sdělovací prostředky. A k té G20, tady bych se nepouštěl do nějakého hodnocení G20. -ky. Co se nás týče, tak eh, když se jedná o věci spadající do eh, pravomoci VTO, tak vnímáme G20 jako eh, fórum, kde se podařilo právě upřít pozornost na možnou ochranářskou politiku, ty e, tlaky jsou různého typu, ta fóra se od sebe e, liší, G20 e, zase má jiné možnosti a my si myslíme, že se své funkce zhostila. Dobře, pak samozřejmě otázka, jak si poradí s jednotlivými závazky jednotlivé země. Jistě ne všechny státy G20 dostály svým závazkům, to je zřejmé. A teď k Rusku ano, my se zabýváme otázkou TDI, TDI v naší zprávě během krize počet těchto opatření snad nestouplo, ale stoupl počet užití stávajících eh, opatření. Eh, ale zároveň také říkáme, že tato opatření TDI nejsou ochranářská. Nicméně je možno je zneužívat. A jak víte, my velice monitorujeme aktivity třetích států v oblasti používání TDI a jsou tady čtyři země v naší zprávě, které jsou zmíněné, kde problém s TDI existuje. Indie je jak obětí, tak vlastně eh, uživatelem těchto opatření. A také Turecko zmiňujeme v naší zprávě jako zemi, která eh, hodně v poslední době tato opatření typu safeguard measures používá. Eh, takže zase eh, jednání proti spravedlivým dovozům není v pořádku. A pak tady ještě zmiňujeme Izrael a Kazachstán, které nejsou tak významnými zeměmi z celosvětového hlediska, ale vzhledem těm tendencím jsme to považovali za nutné. Konkrétně Kazachstán eh, začíná používat víc těchto opatření TDI. Naštěstí jsme my, když to srovnáme s průměrem eh, mezi rokem 96 a 2007, eh, tak jsme vlastně nezačali používat výrazně větší objem těchto TDI. Eh, jsme tedy na tom relativně dobře, ale v každé ekonomické krizi, nejenom v této, se promítá vyšší využití TDI Samozřejmě e, ta situace e, pro řadu firm se ještě e, během hospodářské krize zhoršuje, ale je zapotřebí, aby byly splněny všechny podmínky pro uvalení těch opatření, ale jsou to prostě věci, které lze očekávat během otázek, během hospodářské krize. Prosím, abyste ukončil vystoupení, pane kolego. Otázka NTB, to je zase široká oblast TBT, eh, standardní opatření jsou jasně takzvaná NTBs a tady dochází k růstu, ale nemyslím si, že by se již mohlo hovořit o určitém vzorci, určitém trendu zcela jasné, jasném trendu. A e, co se Ruska týče, tak tady jsme e, zaznamenali výrazný nárůst opatření i v oblasti tradičních e, tarifů. Rusko také využívá záminku celní unie s Kazachstánem a s dalšími. To jsou vážné problémy, které řešíme na nejvyšší úrovni.